Good morning, colleagues. We're going... Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Začneme a zahájíme se slyšením na téma pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v EU. Máme pouze dvě hodiny, musíme rychle začít. Děkuji těm, kteří přišli včas, ostatní se jisté připojí záhy. Dvě hodiny, to je velmi, velmi krátká doba na téma, které je tak důležité. I kontext je velmi důležitý. Zaznamenali jsme v této oblasti dramatické změny a chtěl jsem přivítat poslance a poslankyně, kteří se o tuto tematiku zajímají. A chtěl jsem také přivítat zpravodajku Barbaru Spinelli, která vystoupí za chvíli. Její zpráva o pluralitě a svobodě sdělovacích prostředků je právě vypracovávána pro tento výbor. Dnešní zasedání se vysílá a ještě předtím, než předám slovo Barboře, jakožto zpravodajce, tak jsem chtěl i já říci pár slov. Svoboda tisku je součástí evropské demokracie a evropského ideálu po celou její historii. Je to velice důležité téma pro členy tohoto parlamentu. Svoboda sdělovacích prostředků je předpokladem přistoupení jakékoliv kandidátské země do Evropské unie, jelikož je součástí kodenských kritérií. Je proto nedílnou součástí našeho právního základu jako Evropské unie. Je to také jedna ze zásad, kterou Evropská unie propaguje ve své zahraniční politice. A všechny členské státy by měly jít příkladem a zajistit důvěryhodnost a konsistentnost této oblasti. Ale je to koncepce, která se v čase mění a dnes bychom se právě pokusili definovat, co to svoboda sdělovacích prostředků znamená v tuto chvíli. Vystoupí odborníci, kteří budou hodnotit situaci v Evropské unii, a nejprve dostane slovo zpravodajka a následně řada odborníků. Nechali jsme také připravit komparativní studii plurality a svobody sdělovacích prostředků. Připravilo ji politické oddělení. Tu studii jste všichni dostali a já jsem velice rád, že jsme si ji zadali, protože určitě pomohla jak zpravodajce, tak nám pomůže při dnešní schůzi. Budeme se zabývat obsahem této zprávy během tohoto slyšení. Takže bez dalšího průtahu předám slovo paní zpravodajce a požádám ji, aby se vyjádřila k obsahu dnešního slyšení. Barbara má slovo. E grazie agli esperti che prenderanno la parola in questa... Děkuji. Děkuji za to, že jste mi dali slovo hned na začátku.

v rámci vypracování eh, nové zprávy Evropského parlamentu o eh, aspektech eh, svobody médií. Chci říci, že je důležitý každý detail a jsem ráda, že toto slyšení se stane s počátkem naší společné práce na této budoucí zprávě. Když se dívám na svobodu médií, tak musím říci, já jsem pracovala desetiletí jako žurnalistka a Všimla jsem si jedné alarmující věci. Eh, podmínky skutečné svobody médií, nezávislosti médií, eh, nezávislosti eh, na ekonomických i politických zájmech, podmínky pluralismu se zhoršily um, eh, od doby, kdy byla vypracovávána poslední zpráva. Já bych ráda eh, přenechala co nejvíce času našim expertům, proto budu stručná a nebudu se zaměřovat na jednotlivé země, protože eh, svět informací je mm, podle mého názoru chorý a to úplně všude. Ráda bych zdůraznila pár věcí, které jsou signifikantní pro to zhoršení situace a kde musíme hledat řešení. Jednak jsou to fake news, čili eh, v Evropě je stále více demokracií a nejen v Evropě, ale i mimo Evropu, kde Eh, tento termín fake news je opravdu dominantní. Ehm, ehm, často se mluví o postpravdivé společnosti, eh, hrají zde roli eh, sociální sítě a internet. Je tady ehm, velká dávka špatných záměrů a my musíme analyzovat, jak tyto fake news vznikají, musíme hledat jejich kořeny a musíme se vyhnout tomu, tomu, aby kyberprostor byl stigmatizován. Fake news to, nej, to není jenom výsledek internetu, je to skutečně choroba, eh, která se šíří v tradičních eh, médiích a je zde naprosto zakořeněna. Eh, jsou to vlastně i pozůstatky studené války, všechny války proti terorismu od doby studené války už byly doprovázeny falešnými zprávami. Čili eh, vzpomeňme si na Irák eh, eh, a ty lži o zbraních hromadného ničení. Máme nový prostor pro komunikaci a výměnu informací a Mm, mainstreamová mm, média mm, tady začínají být irrelevantní, čili je e, zapotřebí politických opatření ke kontrole, k monitoringu e, a k omezování e, těchto negativních fenoménů. Často tisk, rádio a televize jsou eh, eh, také mm, potrefeny tímto eh, fenoménem. Polemizujeme tady podobně jako v 19. století, když se mluvilo o volebním právu a říkalo se, že příliš mnoho demokracie demokracie nakonec zabije. Co se týče internetu, tam Eh, musím říci, že eh, je tady základní eh, že je tady základ tohoto nebezpečí. Pak jsou tady politické interference a e, velké, velké roztříštění zájmů v oblasti e, informací. Nejde e, jenom o žurnalisty, zastrašování žurnalistů, ale jde také o sebecenzuru, autocenzuru, která se stále více rozšiřuje byla um, v Dubnu uveřejněna zpráva Rady Evropy uh, pod titulem Žurnalisté pod tlakem a tam se právě popisuje šíření uh, tohoto uh, fenoménu, um, který byl v poslední zprávě parlamentu jenom zmíněn, ale nějak analyzován. Je to vlastně určitá obava autorů, která vede k autocenzuře. Um, je tady stále více interferencí ze strany politiky, lobbystických skupin a někdy eh, eh, se nezdůrazňuje příčinný vztah mezi strachem a autocenzurou ehm, stále se zhoršují podmínky spolupráce informátorů a žurnalistů. Eh, skutečné kořeny fake news i autocenzury jsou zatajovány a skrývány a podle mého názoru to je vlastně výrazem e, konformismu, e, který praktikují skupiny, které jsou u hospodářské a politické moci. E, je to vlastně filozofie Mm, nebo která prosazuje skupin, eh, skupinové zájmy. A eh, je to eh, vlastně už stará věc. Třetí věc, kterou zmínil náš předseda, je to, že kodaňské jako dilema eh, ovlivňuje, eh, ovlivňuje demokracii v celé Evropě, eh, protože přistupující země, kandidátské země musí splnit určité požadavky týkající se také lidských práv, základních práv a také svobody tisku, svobody projevu. Ale jakmile přistoupí, tak se zdá, jako by jim bylo dovoleno úplně všechno. V posledních desetiletích Eh, jsme už viděli, eh, když například eh, Italsko, Španělsko, Polsko, Maďarsko zažívali interference politiky v rámci svobody médií. A mně se zdá, že ehm, tady se, by se neměla vyžadovat jenom svoboda, ale zejména pluralismus médií. A poslední věc, to jsou informátoři, whistlebloweri, um, ehm, kde musím říci, že je nutné tuto skupinu chránit určitými právními nástroji. Máme v této oblasti eh, určitá evropská ustanovení eh, a máme také eh, dohled. Čili to je také věc, na kterou se musíme zaměřit. Pátá věc, o které chci mluvit, se týká dopadů hospodářské krize vlastně eh, krize médií je vlastně doprovodným jevem eh, krize všeobecnější. Jsou lidé, kteří už předpovídali, že tištěná média jsou vlastně odsouzená k smrti. Eh, je v práci žurnalistů a informátorů eh, je eh, velký tlak, protože eh, tato profese je chráněna ve stále menším a menším okruhu. Je, vztahy v rámci žurnalistiky jsou stále více prekérní a jejich práce Svoboda médií podle mého názoru se musí propojit také s právem na důstojnou práci a na eh, sociální práva. Eh, máme tedy chartu, máme úmluvu, a aby eh, tyto mm, dva dokumenty mohly být dodržovány, myslím si, že je důležité vytvořit mechanismus, který bude kontrolovat demokracii médií. Mm, v říjnu eh, minulého roku eh, byla eh, schválena zpráva Sofie Windveld, na kterou bych ráda odkázala, čili pokud komise a rada to schválí, tak můžeme vlastně intervenovat, zasahovat dříve, nežli dojde k opatřením trestního práva. Ehm, Máme tady článek 7, eh, který se téměř nepodařilo uplatnit. Já děkuji za slovo a vracím zpátky. Děkuji. Ukázala jste také, jak bude vypadat obsah vaší zprávy, jako bude mít strukturu, takže děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Mě nás čekají vystoupení čtyř odborníků a poprosím všechny čtyři hosty, které tedy velmi vítám, aby se drželi desetiminutových vystoupení. Já vím, že to je téma, na které byste mohli mluvit celý den, ale prosím, nepřekračujte 10 minut, protože určitě i přítomní poslanci a poslankyně se budou chtít ptát a probírat podrobněji body, o kterých hovořila paní zpravodajka. Začne Pierre Luigi Parku, který vede středisko pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků. Je to vzdělávací a výzkumné středisko, které je spolufinancováno Evropskou unii a které má vytvářet eh, inovativní prostředí pro výzkum plurality a svobody sdělovacích prostředků. Nedávno vydali zprávu Monitor pluralismu sdělovacích prostředků 2016. Máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. S vaším dovolením odprezentuji výsledky této zprávy z roku 2016. Jedná se tedy o nezávislou studii indikátoru plurality sdělovacích prostředků členských států, hodnotí ohrožení této plurality, jak bylo řečeno, bylo to spolufinancováno Evropskou unii. V roce 2016 jsme tuto studii poprvé provedli ve všech 28 členských státech a v Turecku a Černé hoře. Jak vypadala naše metoda? Sledovali jsme čtyři oblasti, 20 indikátorů a 200 proměnných, které jsou jak kvalitativní, tak kvantitativní. Máme 28 vnitrostátních týmů. Itálii a Maltu hodnotí přímo tým z centrály CMPF. Používáme tedy jak primární, tak sekundární zdroje hovoříme s odborníky nad sdělovacími prostředky, akademiky. Kromě toho také máme skupinu odborníků v každé zemi, která provádí hodnocení našich výsledků. Také máme velkou platformu na internetu pro sběr údajů. Tam máme veškeré údaje uloženy a potom také máme algoritmus pro počítání ohrožení, který vychází z právních, hospodářských a sociopolitických proměných. Je to jako na semaforu, máme riziko vysoké, střední a nízké, tedy červená, žlutá nebo zelená. Podívejme se na výsledky z roku 2016. Za prvé, základní ochrana. To jsou tedy jaksi hlavní práva a svobody sdělovacích prostředků. Evropa tady je na tom celkem dobře tato ochrana je poskytována ústavně nebo minimálně zákonně, ale přesto existují určitá rizika. Tradiční sdělovací prostředky jsou obecně přístupné, totež také platí pro internet, ale v řadě případů nejsou dostatečně chráněni novináři. Takže tady vidíme mapu základní ochrany sdělovacích prostředků. Červeně je pouze Turecko a to musím říci, že to ještě bylo hodnoceno před státním převratem. Letos jsme se chtěli podívat na Turecko znova po převratu. Situace ale už před převratem byla závažná žlutě tady máme přece jenom některé státy, což není úplně v pořádku, protože se jedná o středně vysoké ohrožení. Teď, co se týče plurality, tak tam se díváme na vlastnickou strukturu, její transparentnost a regulační brzdy. Tyto výsledky už jsou méně dobré. Koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků je oblast, ve které čelíme ve skoro v celé Evropě vysokému riziku a také máme špatné výsledky ve smyslu ovlivňování spravodajského obsahu vlastníky. Jinými slovy, tedy redaktoři nejsou dostatečně chráněni od vlivu vlastníků. Červeně tady máme pouze Bulharsko a Lucembursko. Lucemburské maličká země, takže to je riziko, které je potřeba dále analyzovat. Ale vidíme tady spoustu zemí, kde je to vybarveno žlutě. Tedy minimálně střední riziko. Politická nezávislost to je třetí hodnocená oblast. Tady jsme chtěli vyhodnotit, do jaké míry dochází k politizaci sdělovacích prostředků, organizací, spravodajství, a veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Tady máme několik případů vysokého ohrožení. Politická kontrola sdělovacích prostředků. Tady máme průměrně střední riziko, ale už se to blíží k tomu vysokému. Takže příliš velká politická kontrola. A zase redakční autonomie Vidíme tedy, že redaktoři nejsou dostatečně chráněni ani před vlivem vlastníků, ani před vlivem politiky. Teď, když se podíváme na mapu, tak vidíme zase, že Turecko je na tom velice špatně, ale vidíme také, že Černá hora je tady problematická a červeně máme také Slovinsko a Maďarsko. Některé další země se velmi blíží té červené, máme tady minimálně hodně žluté jenom část západní Evropy máme zeleně. Čtvrtý ukazatel je sociální inkluzivita. A tady se snažíme hodnotit, jak se zabývá nebo jak se zachází s menšinami, se ženami, lidmi s postižením a podobně. A zjistili jsme zase, že existují určité situace, kde to není úplně uspokojivé. Například přístup menšin do sdělovacích prostředků. To je problém, který jsme konstatovali. A to jsme hovořili pouze o menšinách, které jsou uznané a jejich situace je pravděpodobně výrazně lepší než těch, které uznané nejsou. Takže se chceme na tento indikátor podívat ještě hlouběji. A přístup žen do sdělovacích prostředků, tam taky byl výsledek dosti špatný, překvapivě tedy. Bylo to poprvé, co jsme se dívali na tento ukazatel podrobně a zjistili jsme, že je tedy na střední, ale dosti vysoké úrovně. Vidíme, že Turecko je zase na tom špatně, ale to tež platí pro Řecko a Lotyšsko. Ale vidíme tady spoustu žlutě. Žlutě vybarvených zemí. A to je situace, která je neuspokojivá. Ta zelená je zase zprůměrována. I v těch zelených zemích třeba uvidíme, že jeden ukazatel je velmi dobrý a ostatní průměrné a tím už se vlastně dostanou do zelené barvy. Takže je potřeba se podívat na jednotlivé ukazatele, i když když se to zprůměruje, tak to nevypadá tak špatně. Takže tento monitor je komplexní a vyvážený nástroj, který byl ověřen a testován před tímto experimentem v roce 2016 i jinde. Provedli jsme dva testy předtím na 9 a 9, 19 zemích. Je to nástroj, který teď je už dobře použitelný, a poskytuje velké množství údajů pro politiku sdělovacích prostředků, vytváření politiky sdělování prostředků. Je to projekt, který byl spolufinancován Evropskou unii, takže údaje jsou pro politiky, pro výzkumné pracovníky a v podstatě novináře pro kohokoliv, kdo se chce zabývat situací v jednotlivých zemích k dispozici. Máme pocit, že je to nástroj, který umožní velmi efektivně sledovat situaci sdělovacích prostředků, pochopit rizika, kterým čelí sdělovací prostředky a pokud se ukáže, že riziko je vysoké, tak si ho rozebrat daleko podrobněji a případně na ně politicky reagovat. Teď se připravujeme na rok 2018, kde znovu provedeme tuto studii a poprvé vlastně uvidíme, jestli se výsledky rok od roku mění. Takže připravujeme se na rok 2018, zatím nemáme finance do budoucnosti, ale doufáme, že se bude pokračovat v eh, tomto výzkumném projektu, protože si myslíme, že může poskytovat včasné informace o tom, že třeba je potřeba regulačního zásahu. Zase je to nástroj, který ukazuje pouze existenci rizika, ale když se riziko objeví, tak můžeme situace, situaci dohloubky studovat a třeba zjistit, že je potřeba zasáhnout. To je pro tuto chvíli z mé strany asi vše. Situace není tak pozitivní, jako jsme doufali. Existuje řada oblastí, kde čelíme ohrožení, ale dá se na tom pracovat a bude důležité dále tuto situaci sledovat a reagovat co nejrychleji na problémy, až se objeví. Děkuji, děkuji, pane Parku. Tady všechny ty slajdy a ty analýzy najdete na webových stránkách hned po našem slyšení. Takže pokud byste měli jakékoliv otázky, tak prosím, samozřejmě je můžete pokládat a doufám, že to bylo dosti podnětné pro všechny. Děkuji vám mnohokrát. A v tuto chvíli dáme slovo panu Tajsovi Permanovi, který je v tuto chvíli hlavním eh, poradcem v kanceláři, která je kanceláří GUSC a eh, zabývá se právě otázkami eh, otázkami týkajícími se médií, tedy pracuje pro OSCE a je také bývalým v podstatě členem našeho parlamentu. Takže máte slovo. Děkuji ti, děkuji ti, Klode. Ano, musím říci, že jsem velmi rád, že jsem opět zpátky a vidím své bývalé kolegy. Chci vám říci, že i po té, co jste byli eh, žurnalistou, tak se můžete stát něčím jiným a po té, co jste byli členem parlamentu, se také můžete začít věnovat ještě jiné aktivitě. Tak to je dobré vědět. Eh, chci říci, že tady vlastně v tuto chvíli hovoříme v podstatě o jediném mezivládním institutu, který v podstatě plní tu funkci hlídacího psa. A my pracujeme nezávislým způsobem. SCE, samozřejmě OBSE, podstatě se ze začátku zabývalo v podstatě vojenskými otázkami a pohybem vojsk mezi východem a západem a poté eh, samozřejmě jsme se začali zabývat otázkami bezpečnosti a otázky bezpečnosti jdou hodně nad rámec otázek vojenských. A víme tedy, že OBSE se v tuto chvíli zabývá otázkami, které se tak týkají také ochrany základních lidských práv. Eh, chci říci, že tady hovoříme o otázkách, které jsou důležité opravdu pro všechny, pro celou společnost společnosti a proto se také eh, práce naší organizace začala zabývat eh, tedy i otázkami, které jdou hodně nad rámec vojenských záležitostí. V tuto chvíli Nemáme žádného eh, zástupce, který by, se, který by se jaksi výhradně zabýval pouze otázkou svobody médií. V tuto chvíli nemůžeme tedy oficiálně, jelikož nemáme zástupce, Eh, vydávat žádná oficiální prohlášení týkající se svobody médií. Nemáme žádného generálního tajemníka OBSE, který by by byl tedy jaksi oficiálně představitelem OBSE pro tuto otázku. Eh, ani jaksi vysoký komisař pro eh, menšiny. Samozřejmě v tuto chvíli jednoduše můžeme hovořit o takovém komatu, ve kterém se naše organizace nachází. A rád bych v tuto chvíli vyzvihnul tři hlavní výzvy. Takže v první řadě samozřejmě bezpečnost novinářů. V tuto chvíli jsme identifikovali opravdu nárůst eh, ohrožování, obtěžování, zastrašování i násilí vůči novinářů lékařům a to všude, všude ve všech našich eh, státech. A chci říci, že speciálně se této hrozby zaměřují na ženy novinářky. Dále digitální eh, přechod k novým médiím. Tady hovoříme opravdu o velmi rychlém přechodném období digitálním, eh, k digitálním médiím. To znamená, že tady ty technické možnosti se opravdu velmi rychle mění. To znamená, jakým způsobem zajistit pluralismus a kvalitu médií, hlavně tedy ve venkovských oblastech městech a méně obydlených oblastech. Dále, eh, úřady a vlády ne vždy dostávají svým eh, závazkům. Oni v podstatě v tuto chvíli jaksi eh, honí teroristy, v, snaží se bojovat proti projevům nenávistě, ale tady hovoříme o základním eh, právu svobody médií, která, která v tuto chvíli jaksi není většinou našich vlád vnímána jako priorita. Takže za prvé, bezpečnost novinářů. My v tuto chvíli máme opravdu velmi velké obavy v souvislosti s narůstajícím počtem eh, zastrašování, obtěžování a násilí, které je namířeno vůči eh, novinářům. Jsou to lidé, kteří jsou veřejně známí, jsou velmi jaksi lehce napadnutelní, eh, společnost je zná a oni informují vlastně o těch nejcitlivějších a nejjaksi aktuálnějších eh, záležitostech a tím se stávají také velmi lehkým terčem. 62% našich novinářů v Nizozemsku už mělo zkušenosti jen z minulého roku se zastrašením vlastně z eh, úřady, protože bylo jim řečeno, že bylo jim vyhrožováno smrtí nebo jim bylo řečeno, že v podstatě eh, budou potrestáni, když toto či toto zveřejní. Eh, to znamená, že samozřejmě tady eh, v tuto chvíli se to velmi část často i k soudu. Dále, samozřejmě máme tady také zastrašování ze strany šovinistických agresorů, které je namířeno hlavně vůči ženám. A v tuto chvíli musíme říci, že ti, kteří zastrašují a obtěžují, jsou v tuto chvíli také povzbuzováni eh, mnohými vládními představiteli. To samozřejmě ohrožuje demokratickou svobodnou debatu, protože to vede k autocenzuře. Eh, to znamená ještě předtím, než v podstatě zveřejníte nějakou eh, kritickou zprávu o extrémní pravici, tak eh, redaktoři v tuto chvíli se opravdu už ptají sami sebe, zdali, zdali jim to za to stojí, zdali jim to stojí za ty výhrušky, zastrašování a hrozby. A oni vědí, a to je velmi důležitý bod pro Evropský parlament, oni vědí, že Eh, úřady vykonávající eh, právo se této otázce opravdu intenzivně nevěnují. Oni se nevěnují dostatečně intenzivně agresivitě, která, ke které dochází na internetu a tak dále. A to je situace, která prostě je neudržitelná. Musí se to změnit, protože to není v zájmu otevřené demokracie. Nenajdeme samozřejmě demokratická řešení, pokud nějakým způsobem proti tomu nebudeme postupovat, pokud nebudeme bránit svobodný mediální eh, prostor. To znamená, že tady musí existovat celá jasný politický závazek boji proti těmto agresorům, těm, kteří zastrašují agresory, nelze tolerovat a nelze v podstatě připustit to, k čemu v podstatě dochází. Jako například u policistů, to jsou lidé, kteří jsou také velmi potřební pro naší společnost a také jsou velmi často zastrašováni. Eh, přechod eh, nebo jak si ta transformace k digitálním eh, médiím. Facebook, Google, 80-85% z jejich příjmů jde z eh, reklamy což samozřejmě vede jaké ke, ke zrychlení té mediální koncentrace a to samozřejmě vede také k rozšíření či zvýšení diverzity různých hlasů. A v Spojeném království pouze jako příklad chci říci, pouze jedna třetina místních úřadů v tuto chvíli nemá žádné tištěné nezávislé médium. To znamená, že tady už nedochází jaksi k nějakému nezávislému Eh, zvažování či eh, reflexy na místní úrovni. A to není pouze případ Spojeného království, je to také případ Nizozemska, Francie. To znamená, že v tuto chvíli v podstatě neexistuje nezávislá novinařina. A to se týká samozřejmě i blogu a jiných médií. Tak, to znamená, tištěná média, klasická média v tuto chvíli jsou opravdu ohrožená, oslabována a to ze strany samozřejmě digitálních médií. A paradoxem je, že v podstatě každý občan se stal potenciálním zdrojem informací, což samozřejmě může navýšit a e, e, jak si rozšířit tu debatu, nicméně to vede k opravdovému ohrožení nezávislých e, médií. To znamená, je to něco, nad čím se musíme více zamýšlet zamýšlet a Evropská unie tady musí hrát klíčovou roli pro to, abychom se zamýšleli nad těmi možnými alternativami. To znamená, jakým způsobem financovat řádná média a další možnosti, které by umožnily v podstatě debatu o proveditelných a udržitelných business modelech. Zpráva o pluralismu a médiích, což je ta skvělá zpráva, kterou najdete u vchodu, tak to je opravdu skvělý text, který v tuto chvíli vyzdvihuje opravdu ty slabé stránky které, médií, které v tuto chvíli čelí obrovskému tlaku ze všech stran. Za třetí, Eh, závazky, povinnosti a realita. Některé vlády v podstatě mají tu tendenci vracet se k cenzuře, to znamená eh, tímto způsobem bojovat proti dezinformacím a fake news. Ale cenzura přece nemůže být nikdy tou řádnou odpovědí. Musíme samozřejmě poukazovat na fake news, musíme poukazovat na dezinformace a proto potřebujeme ještě kvalitnější žurnalismus. Potřebujeme zajistit, aby existoval kvalitní eh, tisk, kvalitní kvalitní média, která to musí považovat za svou eh, prioritu. Evropská eh, služba pro vnější činnost tady musí také hrát eh, svou roli, i když se zaměřuje pouze na tu propagandu, která vychází z Ruské federace, ale těch dezinformací, které přichází z různých dalších zdrojů, je opravdu daleko, daleko více v březnu náš zástupce Duně Mirkovič, který ještě měl svůj mandát, zveřejnil společné prohlášení, které se týkalo právě fake news a rozšiřování dezinformací i v souvislosti s OSN a s Africkou unii. A jejich doporučením je žádná eh, cenzura, eh, vzdělávání eh, společnosti, podpora kvality médií a tak dále. Co se týče těch veřejných eh, subjektů, které jsou zodpovědné za vysílání, tak tady musí zajistit opravdu co nejvyšší diverzitu různých hlasů a to nezávisle nad komerč, na komerčních zájmech je úplně neuvěřitelné, k čemu, se, k čemu došlo v Polsku a naši zástupci se jasně vyhradili a ohradili proti tomu novému mediálnímu zákonu v Polsku. Víme, že více jak 220 žurnalistů v podstatě muselo opustit své funkce nebo se museli přesunout na nižší pozice ve svých, eh, na svých pracovištích eh, někteří eh, lidé si myslí, že základní lidská práva nemůžou být překážkou u toho honu či boje proti terorismu, protože tento boj stále ještě samozřejmě neskončil. Ale my jsme se velmi často proti tomu vyhradili, protože víme, že eh, ve jménu tohoto boje velmi často dochází vlastně k pošlapávání základních eh, lidských práv. To znamená, že tady je třeba minimálně vyloučit tu komunikaci mezi žurnalisty a jejich zdroji. Například Nizozemsko je jednou ze zemí, kde právě ten, tato základní svoboda eh, není dostatečně respektovaná v novém zákoně, který se týká eh, organizace a funkce zpravodajských služeb. Co se týče výroku nenávistí či eh, jaksi vyjadřování eh, myšlenek nenávistných, tak to je něco, co v podstatě proti čemu také musíme eh, bojovat. My si myslíme, že tady v podstatě ty, ty limity musí být nastaveny ještě předtím, než k těmto výrokům nenávistným dojde ze strany občanů a co se týče různých eh, pomluv a a nepravdivých, eh, nepravdivých informací. To může opravdu vést eh, i k uvěznění, k potrestání. A tady máme nejlepším příkladem Maltu. Malta tento svůj zákon změnila na začátku tohoto Eh, tohoto roku a eh, v podstatě změnila ho tím způsobem, že, to je, že rozšiřování takovýchto informací už není trestné. Teď se můžete v podstatě podívat na tuto mapu. Tady v podstatě vidíte ty státy, ve kterých v podstatě tyto pomluvné eh, výroky a informace ještě stále jsou eh, trestné. A my si myslíme, že Evropská unie musí i nadále být opravdu tím eh, prostorem, který je příkladný v této oblasti. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já si myslím, že v tuto chvíli jsme na tom správném místě, abychom eh, podpořili tu myšlenku důležitosti toho, jak eh, musíme v podstatě podporovat kvalitní a eh, objektivní média a samozřejmě jste nepřekročil, nebo překročil o něco málo jen svou řečnickou dobu. To bude asi tím, že jste také byl poslancem Evropského parlamentu. A v tuto chvíli dáme slovo Renatě Schröder, která je představitelkou Evropské eh, federace eh, novinářů a já ji tímto vítám a máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také výboru Libe za to, že zorganizovalo toto velmi důležité eh, slyšení. Děkuji také Barbaře Spinelli, eh, která má opravdu velmi složitou eh, práci, či velmi složitý úkol, který spočívá jaksi ve vypracování této zprávy. Ale pouze pro vaši informaci, vy vlastně, nebo my zastupujeme více jak 40 různých svazů a unii ve členských eh, státech v Evropě. Eh, já bych vám velmi ráda na začátku poděkovala za eh, vykonání nebo na, za vypracování této zprávy, která monitoruje právě novinářský či mediální pluralismus a, a svobodu médií. Tady hovoříme vlastně o situaci od roku 2004. Jsem velmi ráda, že tento nástroj existuje, že tady má k dispozici tyto nástroje, které by měly mít k dispozici opravdu všichni zúčastněné strany. Já jsem na začátku tohoto roku byla v Irsku, protože tam také dochází k určité koncentraci médií, která by mohla být opravdu nebezpečná. To znamená, že díky jaksi poslancům a díky eh, v podstatě aktivitám eh, dalších lidí se podařilo zabránit této mediální fúzi či nadměrné koncentraci. My také sdílíme v podstatě ty obavy, o kterých se tady hovoří, to znamená, že koncentrace médií v podstatě je opravdu největší hrozbou pro novinářský eh, pluralismus a informační diverzitu, to znamená eh, vše, co jste bylo řečeno. Já jsem začala před 25 eh, lety v podstatě, když se hovořilo o těch prvních zákonech o pluralismu. Já si pamatuji eh, na tu zelenou knihu z roku 92 o novinářském pluralismu a mediálním pluralismu. A já vím, že Evropský parlament se to snažil prosadit, ale byly to vlastně členské státy, které vlastně byly vystaveny silnému lobismu, mardochubu eh, eh, lobismu, kteří to vlastně zastavili. A říkali to už moji předřečníci. Ta situace v tuto chvíli je ještě horší a v tuto chvíli čelíme opravdu bezprecedentnímu nátlaku ze strany těchto lobbystů a také bezprecedentní mediální koncentraci, ale to už bylo řečeno na, v podstatě jako jednou z priorit eh, politické agendy je opravdu boj s fake news. Ale je třeba se podívat na příčinu, příčinu selhání médií, protože samozřejmě chceme zajistit pluralistické informace, ale ve chvíli, kdy se nebudeme soustředit na ty příčiny, tak eh, to nevyřešíme, to už jste říkali. Ten eh, v podstatě mediální ekosystém je velmi komplexní a hodně se změnil, ale to, to bezprecedentní úroveň mediální koncentrace je opravdu neuvěřitelná. Vy jste zmiňoval tady ty venkovské oblasti, ale já si myslím, že se týká opravdu všech oblastí a tady to je v podstatě hrozba v podstatě pro naše právo vědět, vědět co. To znamená právo občanů v podstatě vědět a mít tu schopnost najít si informace. A tady s tím musíme něco dělat. To znamená, že já si myslím, že jedním z řešení, možná jedním z nejlepším, eh, nejlepších řešení je opravdu mediální pluralismus Eh, jehož ehm, dosažení opravdu není tak jednoduché. Ten koncept je jasný, ale jak toho dosáhnout. A já jsem to eh, zase viděla i, eh, nebo slyšela včera, vím, že estonské předsednictví vlastně zítra organizuje seminář, který se týká právě mediálního pluralismu a ochrany základních práv na svobodu projevu. Evropský soudní dvůr nedávno v podstatě kritizoval eh, rozhodnutí Evropské komise ze 7. dubna 2017, kde se v podstatě hovoří o bezpodmínečném, jak si podpoře v podstatě eh, nákupu eh, kanálu Sky eh, ze strany Foxu. To znamená, že komise tady hovoří pouze o velmi jaksi omezeném vlivu a to na celém trhu v příslušné eh, zemi. Nicméně, my si myslíme, že tímto v podstatě komise eh, selhala, protože tady nevnímá v podstatě tu dominantní pozici mardochových eh, médií na evropském trhu a to opravdu ve všech státech, ať už je to Itálie, Německo, Francie a tak dále. To znamená, že tady selhala v tom, v té identifikaci, v té identifikaci opravdu nadměrné koncentrace síly a moci moci eh, eh, na jeho straně. To znamená, že tady nebylo zohledněno opravdu velmi mnoho věcí. To znamená, že tady ta, ten nadměrný podíl eh, na trhu a také absence jaksi po mm, ověření či analýzy veřejného zájmu, to vše ohrožuje mediální pluralismus v celé Evropě. Já bych v tuto chvíli pouze, aby, abych v podstatě řekla něco, eh, co přijala Rada Evropy ve svých doporučeních a to, na čem se shodly všechny členské státy. Je tady napsáno. Eh, takže takže členové Rady Evropy, včetně členských států EU, musí vlastně přijmout nové regule a zákony podporující mediální pluralizaci. A taková je to zákony musí eh, zajistit, eh, jak si, aby nedocházelo k mediální koncentraci, musí se zabývat otázkami nepřímým eh, přům, průřezovým vlastnictvím médií a to také ze strany osob či subjektů, které zastávají veřejné funkce. Takže ten legální, ten právní rámec tady již existuje, ale my musíme donutit evropské státy, aby ho také dodržovali, aby se ho drželi. To znamená, ty regule tady existují, ta pravidla tady existují, ale nebyla ještě provedena, nebyla implementována. A já tady mám čtyři v podstatě připomínky E, i v souvislosti s tím, co už bylo řečeno. Pouze se na to zaměřím trošičku přesně, to znamená, co se týče statusu a ochrany novinářů. Jak jste již řekli, e, dva z nejproblematičtějších ukazatelů jsou v podstatě standardy pro tuto profesi a ochrana. Tady ty ukazatele v tuto chvíli jsou opravdu alarmující. Eh, jedna třetina jako eh, státu eh, Chorvatsko, Lotyšsko, Bulharsko, Maďarsko, Turecko a další země v podstatě vykazují v tuto chvíli velmi vysoké riziku pro riziko mediální, plur, mediální pluralitu. Hlavně se tady jedná právě o ochranu eh, novinářů. Údaje v tuto chvíli ukazují, že eh, novináři v mnohých členských státech opravdu jsou vystavováni tlaku eh, cenzury, vyhrožování, fyzickým útokům, digitálním hrozbám a tak dále. A to v podstatě potvrdují ještě další monitorovací nástroje, které opravdu v tuto chvíli už existují, ať už jde o ten takzvaný mapping, a nebo také, ať už, to, eh, ať už se podíváme také na údaje, které vychází z, plat, z nové platformy Rady Evropy, která se zabývá zabývá právě svobodou médií. To znamená, ve chvíli, kdy chceme zajistit, aby byly opravdu podporovány a splňovány tyto pozitivní povinnosti, které byly nastaveny, tak tady potřebujeme také zapojit Radu Evropy, eh, Evropský eh, soudní dvůr pro lidská práva a všechny příslušné regulátory. Máte pravdu, že tady máme kodaňská kritéria, jsou důležitá, ale jsou samozřejmě úplně zbytečná ve chvíli, kdy nejsou eh, dodržována. To znamená, že členské státy musí zajistit bezpoč- bezpečné prostředí pro to, aby novináři mohli vykonávat funkci hlídacího psa, ale bohužel k tomu nedochází. To znamená, že my věříme a doufáme, že Evropský parlament nám to také pomůže. To znamená, my si myslíme, že členské státy opravdu musí plně implementovat doporučení ministrů Rady Evropy, které se týká právě ochrany Eh, žurnalistů. Eh, toto prohlášení bylo přijato všemi, všemi členskými státy Rady Evropy v roce 2016. A proto se ptáme, proč, když to přijali, tak jsou tak zdrženliví v implementaci. To je stále otevřená otázka a nevíme, kdo nám na ní odpoví. V každém případě ale tady musíme vyvíjet určitý tlak. Součástí tohoto doporučení je také to, aby členské státy v podstatě eh, zrevidovaly vlastní legislativu tak, aby se ujistili, že je v souladu s, Evropskou listinou lidských práv a aby k tomu také využili nezávislé subjekty, ombudsmany nebo další nezávislé evropské instituce. Na, měli by by také vypracovávat eh, národní zprávy. Ani jeden jediný členský stát nicméně takovýto přeskum neinicioval, nikdo se toho nechopil, nikdo tak neučinil. A další bod, který já si myslím je velmi důležitý, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o práci novinářů a jejich pracovních podmínkách. A my jsme opravdu velmi vděční za to, že v roce 2015 se vlastně stali součástí tohoto monitorovacího procesu tak víme v tuto chvíli, že velmi problematické podmínky jsou ve, ve Španělsku, v Irsku, v České republice, v Polsku, v Maďarsku, v Lotyšsku a v Litvě. Takže proto bychom tady měli opravdu si uvědomit, jak alarmující situace je. O nás to asi nepřekvapí, ale je třeba se podívat na prekérní situaci novinářů, protože tady máme mimo jiné i Institut evropských odborových organizací, který ve ve eh, časopise zveřejnil zprávu týkající se v podstatě problémů eh, souvisejících eh, s pracovními podmínkami novinářů. Vy jste zmiňoval situaci v Nizozemsku, že 62% novinářů v podstatě vystavováno hrozbám. Prostě spousta z nich trpí prostě burnoutem, spousta z nich si vlastně klade tu otázku, proč by vlastně měli dále ve své práci pokračovat. Kromě toho Víme, že tady už jsou prostě nastavené cen, eh, je, je nastavená cenzura a pouze, abych v podstatě připomněla ty pokyny Rady Evropy, ve kterých se hovoří o tom, že evropské, nebo že členské státy musí dávat pozor, aby existovaly řádné pracovně právní eh, podmínky pro práci novinářů, tak aby se zajistilo, že nebudou eh, pracovat v prekárních podmínkách. A ještě redakční nezávislost. Já vím, že už jsem překročila svou řečnickou dobu, ale to je opravdu extrémně důležitá otázka. Už to bylo řečeno. Tady existuje opravdu nedostatek eh, eh, mediální diverzity. V tuto chvíli v podstatě to vypadá, jako kdyby všechna naše média byla dominována prostě eh, bílými muži, novináři a o tom se hovoří v mnoha, v mnoha zprávách. Takže tady potřebujeme daleko vyšší diverzitu diverzitu i v souvislosti s migrační krizí. Eh, co se týče eh, vzdělanosti, mediální, eh, mediální vzdělanosti, tady musíme z toho, toho otázky opravdu udělat prioritu. A E, proto tady potřebujeme také nové finanční modely, to znamená nějaké jaksi e, veřejno soukromé zdroje, které budou toto financovat. Musíme také e, zajistit financování přeshraniční novinářské vyšetřovací práce a musíme jednoduše být daleko kreativnější, musíme hledat nové myšlenky, nové nápady. Nevím, možná se podívat na to, jakým způsobem vlastně podpořit dosáhnout eh, nezávislost tisku. A když se podívám na hodinky, tak už opravdu musím končit. Děkuji a poslední odbornicí je profesorka Marilyn Clark z eh, katedry psychologie na Malcké univerzitě. Studie se jmenuje Novináři pod tlakem, zasahování, zastrašování a sebecenzura v Evropě. Na vystoupení bude 10 minut a potom vím, že budete chtít diskutovat, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Demokracie a lidská práva stojí a padají na předávání a získávání informací. To je základním předpokladem úspěchu, rozvoje každé společnosti a jednotlivce. Novináři tady hrávají důležitou roli. Umožňují veřejnou rozpravu, jak říkala Renate, dohlížejí na to, co se ve společnosti děje, informují veřejnost a následně vedou k odpovědnosti ty, kteří stojí u moci a zajišťují přístup občanů ke zprávě věcí veřejných. Bohužel za posledních deset let jsme se setkali s řadou technik, které se snaží umlčet kritické hlasy a svobodu slova. Generální tajemník Rady Evropy ve své zprávě z roku 2017 konstatuje, že řada států nevytváří vhodné prostředí pro novináře a že máme bezprecedenčně vysoké počty novinářů ve vězení. Tato situace existuje již desetiletí a je to také hlavní důvod studie, jejíž výsledky vám nyní budu prezentovat. Naším cílem bylo pozbírat spolehlivé informace, které pomohou při strategickém plánování. Náš výzkum se zabýval třemi otázkami. Za prvé, do jaké míry se zasahuje do novinářské práce, jak to vypadá se strachem mezi novináři a jaký je vztah mezi zasahováním do novinářské práce a sebecenzurou. Využili jsme vzorek téměř tisíce novinářů z členských států Rady Evropy a Běloruska. Zhruba polovina ženy, polovina muži, zhruba polovina pracovali v žurnalistice více než 15 let, většinou pracovali v novinách, někteří na internetu a většinou psali o politice a o, veřejné, o zprávě věci veřejných. A ptali jsme se novinářů za prvé, odkud jsou, kde pracovali během posledních tří let. A uvidíte, že většina z nich pocházela jak ze státu Evropské unie, tak mimo ní. Máme tam také 23% eh, z východní Evropy, 24 z jihovýchodní Evropy, 13 z Turecka a 6% z Kavkazu. Ukazuje to jasně důkazy toho, co jsme říkali. Neoprávněné zásahy představují velmi vysoké procento. A novináři to jak si vyjadřovali sami, že docházelo k takovému to zasahování. Psychologické násilí bylo hlášeno dvěmi třetinami vzorku. Například je někdo zastrašoval, snažil se je strapnit, a jednalo se většinou o jejich vlastní vedení anebo veřejné orgány. Nebo kybernetická šikana, o tom hovořila téměř polovina respondentů. Zájmové skupiny je zastrašovaly, to bylo také hlášeno velmi často. Fyzické násilí 31% hlásilo. A kolegové z OBSE hovořili také o šikaně žen 13% hovořilo o sexuální šikaně. procent respondentů říkali, že je někdo sledoval. To je dnes velké téma vzhledem k ochraně zdrojů. 76 respondentů mělo pocit, že nebylo dostatečně chráněno proti sledování. A to má pochopitelně dopad na ochranu zdrojů. 48% mělo strach, že nebude schopno ochránit své zdroje a 25% řeklo, že dokonce došlo k prozrazení jejich zdroje během posledních pár let. Také jsme se zabývali justičním zastrašováním. 23% respondentů uvádělo, že byli buď to zatčeni nebo vyslýcháni, nebo že jim bráň, chránili, že jim a, hrozili stíháním, anebo je dokonce stíhat začali. Většinou se používaly zákony proti pomluvě. Rada Evropy se k tomuto vyjadřovala velmi silnými slovy. Případně se jednalo o zákony týkající se veřejného pořádku, národní bezpečnosti, či je proti terorismu. Přestože máme tak vysokou míru neoprávněného zasahování, 30 35 novinářů, který jsme se ptali, říkalo, že nemá dostatečné mechanismy pro svou práci. 40% z nich nenahlásilo svým svazům takovéto případy neoprávněného zasahování. Také jsme měřili strach tedy do jaké míry očekávají, že v budoucnosti bude do jejich práce neoprávněně zasahováno. A zjistili jsme, že pokud zažili násilí, tak to pochopitelně má dopad na to, že mají strach z takovéhoto, a, o, z takovéhoto jevu do budoucnosti. A zase tam byla vysoká procenta lidí, kteří se báli, že budou sledováni, že budou zastrašováni a podobně. Zhruba jedna třetina novinářů říkala, že se bojí o svou bezpečnost či bezpečnost svých, své rodiny. A 40% říkalo, že to mělo dopad na jejich soukromý život. Viděli jsme zajímavé údaje, eh, s tím, že ta studie je poměrně rozsáhlá, já prezentuji pouze některé výsledky, které ukazovaly, že takovéto neoprávněné zasahování má velké psychické dopady například syndrom vyhoření. 36% říkalo, že to má dopad na jejich práci. Co se týče sebecenzury, tak 31% říkalo, že upravili uh, své materiály tak, aby zněly méně tvrdě. 19% říkalo, že přizpůsobili obsah tak, aby to odpovídalo zájmům jejich společnosti. 23% řeklo, že neuvedlo veškeré informace a 15% řeklo, že nakonec ten článek vůbec nenapsali. Není to ale všechno tak strašné. My jsme se také ptali na jednu důležitou věc. Růst po traumatu je důležité téma. Někde lidé, kteří jsou zastrašováni, se ještě více zatvrdí. A 36% respondentů říkalo, že naopak to, že neoprávněně zasahovali do jejich práce, vedlo k tomu, že se ještě více zatvrdili a že chtějí ještě více pracovat. Jedna osoba říkala například, já, e, mě dneska už ani nevadí, že píšou lidi nenávistné komentáře, protože to znamená, že píšu něco relevantního. Jinými slovy tedy i Bělorusku a všude v OBZ máme novináře, kteří pořád chtějí psát pravdu. Hodnotili jsme to podle regionu a řadu dalších proměnných. Tady jsem chtěla poukázat na výsledky rozšířenosti neoprávněných zasahování do novinářské práce a vybírala jsem si tady především výsledky z evropských zemí. A na jihu Kavkazu a následně v Turecku se objevovaly nejvíce fyzické útoky, ale objevovaly se i v jiných regionech, včetně členských států EU a nečlenských států EU v západní Evropě. Někdo říkal, že je to průřezový problém a že se nejedná jenom o staré známé firmy. I v zemích, kde dříve byly silné demokratické instituce, se stává, že dochází k šikaně novinářů. Co se týče sexuální, sexuální šikany, tak to bylo nej, největší v eh, Turecku. Psychologické násilí bylo vysoké všude, zaznamenáno více než 60%. Turecko říkalo, v turečtí respondenti říkali, že je u nich nejpravděpodobnější, že budou sledováni. A kybernetická šikanáta se nejvíce vyskytovala v Turecku, potom na jeho východě Evropě a v západní Evropě. Teď, když se podíváme na justiční zastrašování, tak vidíme, že jak že v západní Evropě, ať v EU, tak mimo, hlavní sankcí uh, jsou zákony uh, o uh, pomluvě. A Renate také zmiňovala, že tato studie přináší několik doporučení, ale v podstatě chce, aby státy plně provedly toto doporučení, byť je již podepsali, a to musí učinit vnitrostátní orgány. Je to doporučení z roku 2016 a týká se ochrany novinářů a jejich bezpečnosti. Je tam řada opatření, předcházejících násilí, ochrany, eh, v oblasti ochrany novinářů a také se snaží podporovat eh, osvětu a informace o této problematice. Ve studii se také uvádí, že členské státy Rady Evropy by měly více využívat platformu pro propagaci ochrany bezpečí novinářů. Platformy, která byla spuštěna v roce 2015 a která byla poměrně úspěšnou. Zatím děkuji. Také děkuji. A než spustíme diskusy, krátce o komparativní analýze připravené pro výbor LIBE. Jenom krátká prezentace. 10 minut maximálně, protože se dívám na program. Všichni tu studii mají, tak prosím jenom ty hlavní body. Je to výborná studie, ale vidím, že do diskuse se hlásí spousta lidí, takže jenom krátce, prosím. Děkuji za tuto studii a prosím jenom hlavní body. Bez mikrofonu, bohužel. Ještě jednou. Děkuji. Dovolte tedy, abych odprezentovala tuto studii, kterou si vyžádal výbor LIBE. A je z pera politického oddělení pro práva občanů a, a ústavní záležitosti. Profesorka Judith Bayer a já jsme provedli tuto studii na základě spolupráce s vnitrostátními odborníky. Naší sekci vede Sergio Carrera. Pluralita sdělovacích prostředků je základním předpokladem svobody a týká se nejenom plurality vlastnictví, ale také zajištění toho, že budou reprezentovány různé pohledy na věc. Politici, včetně Evropského parlamentu, již několik desetiletí kritizují to, že dochází k omezování plurality a svobody sdělovacích prostředků v řadě členských států. Zatím ale nevznikl konsensus o tom, jaká opatření přijmout. A to vše přesto, že všechny členské státy Evropské unie zaznamenávají situaci, kdy politika a obchodní svět začínají více tlačit na sdělovací prostředky, které mají stále větší problém naplňovat svou funkci. Digitalizace je další problém pro sdělovací prostředky. První hypotéza vycházela že pokud se spojí hospodářské a politické tlaky a využívají se díry v zákonech, tak dochází k systematickému narušování svobody a plurality sdělovacích prostředků, bez níž občané nejsou schopni dohlížet na vládu a získat potřebné informace eh, pro smysluplné hlasování ve volbách. A proto je potřeba na evropské úrovni to opravdu propojovat s demokracií, lidskými právy a dodržováním základních práv a mělo by to být pravidelně z evropské úrovně sledováno. Systematické zhoršování právního státu v některých členských státech a nárůst politického extremismu, nacionalismu v řadě evropských států vysílají signál, že je potřeba na nadnárodní úrovni něco pro pluralitu a svobodu tisku udělat. Pluralita vychází z objektivního práva na svobodu slova. Štrasburský soud říká, že legislativní opatření státu musí naplnit povinnost státu zajistit účinnou pluralitu. Má to dvě strany. Za prvé, stát nemá vstupovat do sdělovacích prostředků, tak, aby došlo k narušení trhu, ale na druhou stranu má zajistit pluralitu a to zákonně. Takováto povinnost státu by měla platit i pro Evropskou unii, jakožto nadnárodní organizaci. A navíc tvrdíme, že Evropská unie má kompetenci regulovat pluralitu sdělovacích prostředků. Explicitně žádné pravomoci pro regulaci Evropská unie nemá, ale neexplicitně určitě, a to na několika úrovních evropského právního řádu. Například Evropská unie může vyvozovat z důsledky z porušování článku 2 Evropské listiny základních práv, tedy odstavce 2 článku 11. tomto článku se uvádí zcela jasně, že je potřeba respektovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků. Ano, přestože máme rozsah omezený u této listiny, judikáty to můžou rozšířit i na případy, kdy členské státy fungují v rámci evropského práva. Občanství Unie to je vlastně nepsaná smlouva s občany Evropské unie a nedostatek plurality a svobody sdělovacích prostředků má daleko záhle důsledky. Narušuje se tím celá otázka, celá, celé vnímání evropské uh, myšlenky, včetně volného pohybu. Veškeré mechanismy na prosazování tohoto práva se objevují v krizi zatím. My v této studii chceme, abychom měli metodické stále sledování a vyhodnocování plurality a svobody tisku, které bude objektivní a kvalitní a bude hodnotit potenciální rizika ve všech členských státech. Evropský parlament 25. října 2016, tedy pár měsíců poté, co jsme předložili tuto studii, takže to ještě nemáme v tomto dokumentu, přijal usnesení, ve kterém žádá Komise, aby legislativně řešilo otázku a, dohody o demokracii, právním státě a základních práv. Má to být základ pro regionální hodnocení potenciálního ohrožení a plurality sdělovacích prostředků. Toto hodnocení by v každém členském státě měla provádět nezávislá odborná komise a pokud je riziko střední, tak potom odborná komise by měla začít fungovat stále v tomto členském státě a pomáhat dané vládě po dobu pěti let různými opatřeními navýšit pluralitu případě, že to hodnocení povede k vys, nebo odká, uká, odkáže k velkému riziku, anebo nebude ta pětiletá spolupráce úspěšná, tak komise může spustit řízení buď podle článku 258 smlouvy, anebo článku 7 právního rámce EU. A nyní dám slovo paní profesorce Bayer k dalším doporučením. Děkuji. Teď co se týče výzkumu. Předchozího výzkumu, ze kterého jsme vycházeli. Za prvé výsledky monitoru plurality za rok 2014 a 2015 které zde byly prezentovány panem profesorem Paku. A kromě toho jsme také měli předchozí zprávu o kompetencích Evropské unie v této oblasti. Tentokrát jsme se rozhodli, že k tomu budeme přistupovat jinak a uděláme kvalitativní výzkum hloubkovými rozhovory s odborníky na různé země. Měli jsme pocit, že to je potřeba, protože téma, které jsme chtěli studovat, není na první pohled vždy úplně proniknutelné. Rozdělili jsme si to do menších, podrobnějších otázek. Dívali jsme se na roli státu, na transparentnost vstupu státu do sdělovacích prostředků. Dívali jsme se na země, kde jsme mysleli, že budeme mít jasné výsledky. A v této tabulce vidíme výsledky MPM, ze kterých jsme vycházeli při výběru zemí. Vybrali jsme země, ve kterých se objevuje střední či vysoké ohrožení plurality jak z pohledu politiky, tak vlastnické struktury. Uvědomujeme si, že ne ve všech zemích existují tyto problémy do stejné míry, ale říkali jsme si, že všechny země by mohly mít prospěch z toho, kdyby byly transparentnější v oblasti vlastnické struktury polity, politického vlivu, eh, státní podpory a podobně. Rizikové faktory. Za prvé, křížová vlastnická struktura především s odvětvími, které dostávají státní prostředky prostřednictvím třeba veřejných zakázek. A také vlastně státní reklama, která je, a která je vlastně skrytou finanční podporou. Zjistili jsme to v Maďarsku, Bulharsku, Polsku, Rumunsku a Řecku. V Itálii a ve Francii to zas takový problém nebyl a kromě toho tam také uh, tato otázka byla lépe regulována. Tady v podstatě vzniká situace neformálního vlivu politiky a následně to není kvantitativní problém, ale kvalitativní problém plurality a svobody sdělovacích prostředků. Tady vidíme mechanismus takzvané měkké cenzury. Nemusí tam být přímý vztah mezi sdělovacími prostředky a vládou, ale vláda vlastně může ovlivnit jak finančně, tak obsahově sdělovací prostředky partnerskými odvětvími. A tato partnerská odvětví jsou většinou stavebnictví, obrana, veřejná doprava, v některých případech bankovnictví či telekomunikace a také v Maďarsku vlastnictví půdy. Tam jsou velké subvence z EU. A následně tedy sdělovací prostředky, a budou vysílat eh, pozitivní zprávy o těchto odvětvích. A to je v podstatě mechanismus, kdy veřejné peníze jdou do soukromých kapes a přitom se vlastně takto nepřímo, ale dosti tvrdě ovlivňuje obsah sdělovacích prostředků. Teď přímé propojení na eh, státní moc eh, ve Francii a v Itálii přímé. Maďarsko v té době to bylo nepřímé, ale od té doby se situace zásadně zhoršila. A řadu médií koupili lidé, kteří mají blízko k vládě a v tuto chvíli vstupují do partnerských odvětví, aniž by měli zkušenosti s hospodářskou činností. Čili jsou to v podstatě loajální osoby vládě, které kupují tyto firmy z půjček státních bank které jsou také financovány z veřejné reklamy. Takže závěry. Takováto cenzura nefunguje prostřednictvím cenzorských zákonů, ale v podstatě financemi a osobními vztahy. Od samého začátku to není úplně vidět. Pokud ne, neví, neznáte jednotlivé osoby, takže se to těžko sleduje. Existovalo to ve všech členských států, které jsme sledovali, ale stále, ale pořád více v mladých demokraciích. Napojení vlády na a, sdělovací prostředky, o tom už víme desetiletí, ale v tuto chvíli a v tomto prostoru se to dostává do míry, kdy v podstatě sdělovací prostředky nejsou schopny a provádět funkci hlídacího psa. Týká se to středního proudu sdělovacích prostředků, Samozřejmě v africké diktatuře by nás to nepřekvapilo, ale v Evropské unii by mělo. Právní, systém práva to úplně nevyřeší, protože nedochází k individuálnímu narušení práv, že v podstatě dochází k narušení celé mediální scény, což má potom dopad na další systémy v zemi, především na politický systém, ale také na ekonomiku. Jsme přesvědčeni, že vzniká demokratický deficit, který podkopává demokracii v Evropské unii jako takové. Především co se týče voleb, včetně voleb do Evropského parlamentu. Tam dochází k narušování tohoto mechanismu politickou propagandou. Víte, deset lidí se přihlásilo do diskuse. Nám bylo řečeno, že máme 15 minut. No, nemáte. Problém je, že máme tři důležité zprávy po tomto slyšení a hlásí se mi devět lidí do diskuse. A panel musí reagovat. A to všechno, na to máme 20 minut. Jak to mám udělat? Takže, prosím k závěru. Je to obsáhlá studie, ale máme tady, to je poslední diapozitiv. Omlouvám se za to, ale prostě jinak to nepůjde. Takže k závěrům, všichni tu zprávu mají, takže se na ně můžou podívat. Dobrá, k doporučením. Tady máme tři hlavní cíle. Za prvé, naše doporučení musí vyplývat ze stávajících a, pravomocí, například státní podpora. Za druhé, minimální zásah do svrchovanosti členských států a za třetí, tato doporučení jsou vlastně malé změny, které jsou proveditelné a přijatelné. Je to v podstatě první krok na dlouhé cestě, která povede ke strukturální změně. Do podrobností tedy nepůjdu, můžete si je najít tady na diapozitiva také ve studii. Ano, všichni to mají. Můžou se na to podívat. Mají to před sebou. Takže prosím, podívejte se na ta doporučení. Omlouvám se, že vám beru slovo. Je to velmi dobrá práce, my jsme si ji zadali. A pustíme se hned do diskuse. Nemůžeme totiž odložit ty tři body, které nás čekají po tomto slyšení. Takže ještě jednou vám děkuji za vaši práci a budou asi otázky. Pokud chcete čas na odpovědi, tak musíme začít diskusi. Začíná pan Jurek. Prosím dvě minuty každý. A pokud budete mít otázky na panel, tak řekněte, na koho je máte. Přečtu jména těch, kteří se přihlásili do diskuse. Pan Jurek na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Především jsem chtěl poděkovat vystupujícím za, toto fascinující, za představení tohoto fascinujícího a důležitého tématu. Je jenom škoda, že z této diskuse vypadly důležité akce ohrazova, omezování eh, svobody sdělovacích prostředků státem. Například to, že francouzská vláda se rozhodla, že zakáže internetové organizace, které bojovaly proti potratům. A mně to přijde absurdní, protože když se třeba hovořilo o migraci, tak eh, to byla diskuse, která představovala psychologický a morální tlak podstatě ve Spojených státech by během války ve Větnamu vůbec nemohlo být spravodajství, kdyby na, tam nebyl neustálý tlak. Kdyby se odvolávali na a, psychologický tlak, tak by žádné spravodajství tehdy nebylo. Ale není to úplně náhodou. A to z toho důvodu, že když se podíváme třeba do historie potratových zákonů, tak teprve dnes omezujeme svobodu slova a informací, ale včera šlo o dezinformace. Všechno to začalo v Roe versus Wade a od tohoto judikátu v podstatě máme samé fake news. U Jane Roe celá to spravodajství bylo fake news a teď o tom nemluvíme velký problém svobody slova je to, čemu říkáme selektivní spravedlnost. Pokud liberální vláda přijme opatření proti svobodě slova, máte dvě minuty, pane Jorku. Pokud konzervativní vláda udělá to tež, tak najednou budeme hovořit. Pane Jurku, posloucháte mě? Děkuji. Mr. Boni, please. Thank you. Pan Boni, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji. Já budu hovořit polsky. Děkuji všem vystupujícím za velmi komplexní přístup k problematice plurality a svobody sdělovacích prostředků. Fake news, tlak na cenzuru a podobně. Je tam řada problémů, ale já chci hovořit o ohrožení veřejných sdělovacích prostředků. Jsem z Polska, takže to cítím velmi silně. Omezování nezávislosti a nestrannosti. V tuto chvíli konstatujeme že veřejnoprávní vysílání se stává v některých případech propagandou. Není možné, aby u nás novinář byl nestranný. Samozřejmě, že zvou představitele různých politických skupin, aby, se, aby spolu diskutovali, ale novinář často stojí na jedné straně. Omezování nestrannosti veřejných sdělovacích prostředků je problém a mám pocit, že nemáme na evropské úrovni žádný nástroj, co s tím udělat. My se cítíme opravdu bezradní. Setkáváme se s tím, že veřejné sdělovací prostředky slouží jedné politické straně a navíc to také ohrožuje trh sdělovacích prostředků. Hovoří se o dekoncentraci, ale za tímto heslem se v podstatě skrývá konkurenční fungování různého typu médií. A nevždy to je úplně v souladu se zákonem. A je otázka, jak na to reagovat z evropské úrovně. Já vím, že to není jednoduché, ale alespoň tedy vyslat signál, že nezávislost a nestranost sdělovacích prostředků je důležitá. Vy jste hovořili o třeba propouštění polských novinářů. Já myslím, že tady nejde jenom o média, že tady jde o svobodu a demokracii a je k tomu potřeba přistupovat takto vážně. Thank you very much. Ana Gomez, please. Děkuji, Ana Gomez. Děkuji. Děkuji za to, že jste umožnili toto slyšení. Já bych eh, ráda vyzdvihla, jak pro mě je v podstatě pro mě jako Portugalku důležité hovořit o mediální koncentraci, jako kdyby to Evropská komise neviděla, že to přijde a vůbec nejednala. I u nás v Portugalsku jsme viděli ty velké mediální dominující aktéry, které ze začátku moc sice nevydělávaly, ale v podstatě jednali, protože jim šlo o to získat kontrolu nad médii. A samozřejmě, že to mělo také velký dopad. Já musím říct, že média v Portugalsku se opravdu snaží. Například v otázce Panama Papers i vlastně v souvislosti s tím, že vlastně stát jak si nevykonává dostatečnou kontrolu nad daňovými podvody. Tady v podstatě došlo eh, k převodu více jak 10 miliard eh, do offshoreových podniků, a nebo ten nedáv, ta nedávná krádež vlastně vojenského materiálu. Tady v podstatě opravdu média hrála opravdu fantastickou eh, roli, protože samozřejmě vykonali skvělou práci, nicméně byli samozřejmě vystaveni velkému zastrašování, šikaně, obtěžování a e, Kromě toho samozřejmě nemusím zmiňovat situaci v Maďarsku a v Turecku, která je opravdu alarmující. Nicméně já mám následující otázku. Máme přece také Euronews, v podstatě pod tou značkou euro. To znamená, oni by měli opravdu zastávat tu roli těch nejvíce svobodných, nejobjektivnějších médií. Ale už jsme samozřejmě slyšeli, že i z Euronews v podstatě u Euronews dochází k problému a nehovořím pouze o Sky News a Fox News. A vypadá to tak, že Evropská komise se s tím vypořádala velmi nepoliticky. To znamená, že samozřejmě ta, ta, ty pomluvy, to je něco, to je něco čemu se, e, čím se v podstatě vlastně čemu se vystavujeme my všichni. I já jsem dostala v podstatě takovou, takový, takovou výhrušku od Euronews v souvislosti s tím, co jsem o nich veřejně řekla. Ale já si myslím, že čím více se tím Evropský parlament bude zabývat, protože tady má zcela jasné povinnosti, to znamená, že musí opravdu dohlížet nad demokratickými procesy a nesmí pouze hledět na ziskovost či ekonomické faktory. Děkuji. V první řadě děkuji za tyto prezentace. Já si myslím, že mediální pluralismus a svoboda médií je zcela zásadní pro právní stát a demokracii. Nicméně dovolte mi, abych eh, tady řekl trošičku, aby se vyjádřil trošičku kriticky. Bylo to v různých kontextech zmíněno. My jednoduše nesmíme Eh, eh, být slepí. Samozřejmě můžeme se kriticky vyjadřovat k Turecku a Černé hoře, ale máme tady také členské státy a tím mám na mysli Polsko a Maďarsko. Jsou to členské státy, v nichž dochází k neustálému narušování mediální svobody a mediálního pluralismu. A tady si myslím, že musíme hovořit zcela jasně. Uvod, uvědomme si, že tady musíme v podstatě jednat zcela transparentně. To znamená, že nejde pouze o Černou horu a Turecko. Pane Bermane, vy jste zmínil tu složitou situaci těch tištěných eh, médií. A to já si myslím, že je opravdu zcela zásadní. Jen se podívejte na tu situaci eh, tištěných médií eh, v Maďarsku nebo v Polsku, protože tady hovoříme opravdu o velmi důležitý zdroj informací pro eh, naše občany. To znamená, že tady eh, si to musíme uvědomit, tu důležitost těchto médií. Dále, v podstatě fake news, dezinformace a propaganda. To je přece oficiální politika maďarského, maďarské vlády. Eh, to znamená, že to je opravdu velmi, velmi politická otázka. A proto si myslím, že zcela zásadní, abychom opravdu posílili kompetence Evropské unie v oblasti právě svobody a práva médií. Cecil Kiange, prosím. Děkuji. Děkuji. já děkuji za eh, tuto možnost, za eh, projedná, kdy projednáváme toto důležité téma. Je pravda, že se nesmíme vzdát eh, Eh, demokracie, svobody a právního státu. To je důležité právě proto, že Evropa je prostorem svobody a eh, to znamená také svobodu a pluralismus médií. A v té, s tím souvisí moje otázka. Já dneska před, vycházím z toho, že fake news je eh, hrozbou, ohrožením demokracie. Fake news znamenají krok, který kráčí ruku v ruce s digitalizací digitalizací médií. A to znamená, že fake news vlastně dneska infikovali veškerý web. Je to Eh, vlastně prostor, který nepatří nikomu, kde může každý říkat, co chce, eh, aby vyvolal, eh, aniž by se musel bát nějaké silné reakce. Je to podle mě hrozba pro demokracii. A je důležité, aby evropské instituce vytvořily hm, pravidla hry, nějaké, nějakou reglementaci. Na straně hm, kulturní a také na straně právní. Eh, co je tou hranicí, tou červenou linií, kterou nesmíme překročit? Eh, kde je ta ten limit, který musíme dodržovat, eh, kde máme tuto hranici vytyčit, protože to je důležité pro to, abychom se v tomto prostoru cítili bezpečně. Děkuji. Děkuji paní Grapíny. Vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea interesantă și Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto velmi zajímavou debatu a děkuji také za prezentaci těchto odborných zpráv, protože jde samozřejmě o velmi zajímavé zprávy pro nás, pro všechny. Mám tady otázku pro experty. Samozřejmě, že fake news je něco, co ovlivňuje život nás všech, ale samozřejmě, že to má co dočení i s eh, kvalitou eh, Tady hovoříme v podstatě o jiném žurnalismu, o něčem, co není vítané. Také hovoříme o tom, že tady potřebujeme nástroj, který bude kontrolovat demokracii v oblasti médií. Nemyslíte si, že žurnalismus špatné kvality a falešné zprávy velmi často jsou v podstatě výsledkem práce placených, jimi placených eh, novinářů. Já si myslím, že tady potřebujeme opravdu eh, potřebujeme vyváženost mezi zodpovědností a svobodou, protože já například vnímám to, že tady máme skvělé eh, novináře, kteří odhalují opravdu neuvěřitelné skandály, a to jsou poté žurnalisté, který, kteří vlastně jsou vystavováni velkému tlaku. A potom tady máme vlastně žurnalisty, kteří vlastně píšou velmi špatně a přitom a nikdo samozřejmě proti ním nic nemá. Tak Sofie Intervelt, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem všem řečníkům a také Barboře Spinelli jako zpravodajce. My samozřejmě si všichni uvědomíme, jak důležitá je svoboda médií a mediální pluralismus, ale poté si uvědomíme, že ono to vlastně není všechno tak jednoduché a ono se to potom všechno začne komplikovat. Protože média samozřejmě nejsou pouze o žurnalismu, ale hovoříme tady i o sociálních médiích a tím se dostáváme k určitému druhu eh, paradoxu, protože fake news jsou eh, samozřejmě také součástí svobody médií a pluralismu. A kdo je vlastně zdrojem fake news? Pokud je to eh, žurnalista, no tak se můžete odvolávat na etiku, ale když je to kdokoliv, no tak to už je eh, složitější, protože samozřejmě tady máme i spoustu spoustu politiků, kteří v podstatě říkají opravdu neuvěřitelné blbosti. Takže tady musíme být opravdu velmi opatrní ve chvíli, kdy budeme chtít hovořit o restrikci eh, falešných zpráv. A říkal to i pan eh, Berman. To znamená, že tady ten jediný správný boj proti tomu je opravdu prostě jednoduše zveřejňovat ty správné, eh, pravdivé zprávy. Hovoří se tady o v podstatě ohrožování demokracie a svobody vlastně ze strany fake news a já jsem opravdu nerada, že vlastně nizozemská vláda se v tuto chvíli hodlá odsouhlasit zákon, který je velmi nebezpečný pro eh, novináře a jejich zdroje. To si myslím, že je opravdu velmi špatný eh, špatná zpráva. Dále někteří hovoří v podstatě o hanlivých urážkách a pomluvách. A my moc dobře víme, že v tuto chvíli, jak se v no-, některých členských státech jsou aplikovány zákony, které opravdu nejsou dobré. A mám tady eh, několik otázek. Více veřejných zdrojů a financování pro média. Ono to zní jako dobrý nápad, ale tím tady existuje nebo vyvstává také velké eh, riziko v podstatě vměšování eh, ze strany vlády do toho, co zveřejňují média. A co se týče eh, eh, v podstatě toho, co říkal pan profesor Parku. Eh, já se ptám, zda jste analyzoval koncentraci médií pouze na, jak se, na území jednoho státu, anebo jste se díval také na přeshraniční koncentraci síly médií. To by mě zajímalo. A poté ještě dvě finální připomínky a to je, myslím, něco, co říkali také předchozí Eh, řečníci. Já si myslím, že i eh, novináři sami by se měli tady v podstatě účastnit této debaty, protože my si všichni pamatujeme na skandály jako News of the World a hovořilo se, nebo neměli bychom zapomínat na tom, že to nejsou ti majitele těch médií, kteří píšou ty články. Jsou to žurnalisté, jsou to novináři sami, kteří to píšou. A ještě jedna, jedna poslední rychlá připomínka. To, co může udělat parlament, já si myslím, že samozřejmě tady ten monitorovací nástroj by, měl, by se měl stát jaksi stále využívaným nástrojem, ale měl by být také součástí této širší DRF zprávy a já doufám, že příští rok budeme mít opravdu obšírnou zprávu. Sofie, já se omluvám, ale opravdu nemůžeš eh, hovořit dál. Paní Kinga Gál. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za také všechno to, co, o co se s námi podělili Eh, řečníci, kteří v rámci tohoto panelu hovořili. Nicméně mi tu stále pár věcí chybí. Fake news. Je jasné, že fake news prostě jsou problémem. Někteří řečníci o tom hovořili, tady opravdu dochází nebo víme, že tady prostě jsou určité problémy s profesionálním přístupem ze strany novinářů. Výbor Libe si vyžádal za zprávu její, nebo jaksi studii, v rámci, které, jejíž výsledky byly v rámci této debaty tedy zmíněny. A co se týče zprávy o Maďarsku, protože já jsem maďarskou eh, poslankyní a vím, že jak vypadá ta situace v Maďarsku a chci říci, že tady na našem mediálním poli v podstatě se neustále hovoří o různých spiklenických uh, Eh, teoriích a ono to v podstatě všechno celé vypadá jako fake news. Hovoří se tady o zradě, o spikleneckých teoriích a tato zpráva v podstatě eh, sama o sobě říká, že se snaží být jaksi objektivní, ale v podstatě by to klidně mohlo být, eh, mohla být sou, součást nějakého tabloidu. Takže to znamená, Spousta věcí, které můžete číst v této zprávě, je prostě jednoduše nepravdivá nebo v některých eh, případech eh, to jsou věci, které vychází z, vychází z teorie nebo z nějakých komentářů eh, na Facebooku nebo z různých prostě obskurních zdrojů. Mohlo by to být klidně zveřejněno v nějakém novinářském plátku. Myslím si, že to jsou věci, které by neměly mít vůbec žádný prostor v nějaké opravdu seriózní studii. To znamená, že já si myslím, že mediální pluralismus. Eh, samozřejmě je to problém eh, u nás stejně tak jako v jakékoliv jiné zemi, protože to všechno pouze ukazuje na to, že je pravda, že ano, spousta věcí byla zveřejněna v Maďarsku, spousta těch věcí, které jsou eh, v této zprávě. A my jsme si v podstatě objednali tuto studii, tuto zprávu a je pravda, ale že spousta dalších jiných institucí, která třeba se bude tuto zprávu číst, si nepoloží tu otázku, zdali tato zpráva a ty informace v ní jsou eh, správná, pravdivá a je mi líto, že spousta lidí bude přijímat eh, rozhodnutí na základě této, těchto velmi vysoce subjektivních informací eh, z této zprávy. Například ta myšlenka, že článek 7 by měl být okamžitě aktivován podle sekce 285, aniž by, se, aniž by zcela jasně byly definovány ty problémy. Pan Melo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku. Svobodu, svoboda znamená také svoboda je demokracie. A my jsme v nedávné době viděli, že tady dochází, vlastně v poslední době dochází k instrumentalizaci novinářské práce. Velmi často v podstatě se hledají nějaké politické motivy, které Eh, jsou prostě instrumentalizovány. V některých státech dochází k tomu, že se novináři jednoduše přizpůsobují jaksi politicky nastavené linii eh, redakce. V jiných eh, státech v podstatě se snaží pracovat nezávisle a mohou, ale to všechno vlastně se dočtete v této zprávě. Dále poté politikové také samozřejmě využívají sociální média jako svůj nástroj, protože ten může používat, aniž by do toho byly zapojeni jakýkoliv eh, prostředníci. A to si myslím, že představuje velkou výzvu do budoucna. Nicméně já chci vědět, nebo chci vědět, jak vy se díváte v podstatě na ten vztah mezi politiky a novináři. Hlavně v souvislosti, jak se k tomu tedy eh, postavit v době, kdy sociální média hrají tak důležitou klíčovou roli. Ještě někdo? Ke a Ketrin, nevšiml jsem se, ale velmi, velmi rychle, prosím, stručně. Děkuji, budu opravdu rychlá. Eh, děkuji hostům, eh, děkuji za příspěvky týkající se této široké eh, problematiky. Je to velmi důležité téma a děkuji také paní Spinelli se kterou spolupracuje jako stínová zpravodajka. Tady jsem na začátku mluvilo o tom, myslím, že doktor Parko o tom mluvil, že z legislativního hlediska máme vlastně dobrou situaci, eh, protože je tady celá řada rizik, která jsou velmi různorodá. Paní Schroeder mluvila o tom, že eh, musíme najít společný základ pro ochranu žurnalistů vůči různým tlakům a eh, jiným způsobům pro následování nebo nátlaku, jak ochránit svobodu informací Možná eh, také to, co říkal můj předřečník, eh, že bychom měli být opatrní eh, v souvislosti s fake news. Je důležité abychom opravdu nalezli hranici mezi svobodou eh, projevu a na jedné straně a na druhé straně eh, nutností ehm, bránit se proti záměrně nepravdivým zprávám. Potom přístup k médiím, přístup žen eh, do eh, oblasti médií. Eh, samozřejmě ženy jsou vystaveny velmi silnému tlaku, silnějšímu nežli muži. To je také důležité téma, které tady bylo zmíněno a se kterým se musíme nějak vypořádat. A potom paní Spinelli také zmínila téma whistleblowerů. To je otázka, na kterou se také musíme zaměřit, musíme se k ní nějak postavit jako Evropská unie. Čili tady na to by mě zajímal názor expertů projektu. Děkuji. Děkuji. Ještě poslední krátká otázka pro paní Schröder. A možná, že se to hodně podává tomu, na co se ptala Sofie Intervelt. Vy jste hovořili o mediální koncentraci. Hovořili jste tedy o situacích, kde v podstatě ta mediální koncentrace může vést opravdu k velkému mediálnímu tlaku a může to samozřejmě mohou, může, může jít o masový nátlak a útoky na nejdůležitější politiky. Já si víte, co tím mám na mysli. Ono k tomu dochází právě během volební kampaně. Jde v podstatě o to ovlivnit jejich úspěch ve volbách. Může jít o politiky, o ženy politiky, o lidi, kteří jednoduše zastávají určitý názor a jde o to zastavit tu, zastavit je, aby se už nemohli vyjadřovat což eh, vlastně tady nebylo zmiňováno jako tento psychologický dopad, který v tuto chvíli je opravdu velmi rozšířen v USA. A tam se zdali, je to tedy součást té eh, kalkulace toho výpočtu. Ale chtěl jsem v podstatě to k tomu dodat, protože samozřejmě dobří novináři jsou všude, ale uh, samozřejmě jsou vystaveni také nebo musí se potýkat eh, s aktivitami těch, kteří vlastní ta média, pro které pracují, pro která pracují a poprosil bych, aby začal hovořit pan Parku, aby se zareagoval na jakékoliv z těch klíčových bodů, které byly pro vás nějakým způsobem relevantní. Nemáme příliš mnoho času, ale byl bych rád, kdyby se tak nějakým způsobem syste- synteticky nebo systematicky přistoupil k tomu, eh, co zde zaznělo. Prostě zareagujte na to, co bylo pro vás klíčové či relevantní. A poté vás samozřejmě také poprosím, abyste, se, abyste nám něco řekl na závěr, nějaké jaksi souhrné závěrečné připomínky. Já vidím, že tady hodně hovoříme o fake news. K tomu budeme mít ještě zítra eh, seminář. Dovolte mi, abych řekl, že na základě jak se naší práce, ve chvíli, kdy chceme bojovat proti fake news, tak musíme udělat všechno pro to, abychom novináře chránili před politickým a eh, hospodářským vlivem. To znamená, že musíme je v podstatě chránit, musíme jim zajistit totální nezávislost, aniž by nějakým způsobem v podstatě docházelo k ovlivňování ze strany politiky a ekonomiky. A samozřejmě poté máme tady ještě celou tu otázku internetu a Eh, tady samozřejmě víme, že dochází eh, k rozšiřování eh, mnohých zpráv na internetu, ale je to něco prostě, na co se musíme podívat. Proto máme i ten Evropský institut. Je to opravdu velmi komplexní téma, ale základem, základem je chránit nezávislost novinářů, jejich práci, prostě zajistit, aby nedocházelo k nějaké nadměrné mediální koncentraci a mm, v podstatě nemám takové obavy v souvislosti s tím, eh, pře, s tou přeshraniční koncentrací, jak jste to zmiňovali, ale myslím si, že tady nejdůležitější opravdu ta koncentrace na, na, na území jednoho státu. Samozřejmě, že přeshraniční mediální koncentrace může být v některých případech problémem, ale myslím si, že tady v tuto chvíli to nejdůležitější je opravdu tedy ta ta koncentrace na úrovni národních eh, států. Eh, co se týče teď eh, těch menšin, tady to jsou opravdu základní problémy, které musíme nějakým způsobem jak si uchopit. Tady ta rizika jsou a ta situace je v tuto chvíli ještě horší, než jsme očekávali. Také jsem se chtěl ujistit, že tady nechám jasno v tom, že e, Turecko a Černá hora v některých aspektech e, opravdu měly velmi, velmi špatné výsledky, ale je jasné, že některé státy, které už jsou v tuto chvíli součástí Evropské unie, e, také vykázaly určitá nebezpečí. A já si myslím, že tady samozřejmě ve chvíli, kdy hovoříme o možných kandidátských eh, státech, eh, od nich vyžadujeme určité eh, určité, splňování určitých kritérií, no tak stejným způsobem musíme také přistupovat k členským státům. Děkuji, děkuji za vaši stručnost a za vaši jasnou reakci. Pan Berman, prosím, máte slovo. Děkuji, Klode. Děkuji, děkuji za všechny tyto připomínky v souvislosti s tím, eh, co bylo řečeno v souvislosti s Francí. Eh, týden po pohřbu paní Simon Weil, která byla opravdu hrdinkou ve Francii, tak nemohu nezareagovat. Svoboda žen rozhodovat o jejich vlastním těle je samozřejmě ukotvena ve, ve francouzském právu i v celé naší společnosti, ale ta, ta, ten zákon tady je, ten zákon, který tuto svobodu stanovuje, tady je. Ale tady ta červená linie pro fake news je přesně, je přesně cenzura, protože cenzura opravdu paní Kiange povede opravdu k ještě vyšší míře cenzuře cenzury a bude poškozovat celou společnost stejně jako všechny její individuální části. To znamená, ano, můžete říci žádný, eh, žádná cenzura, ale eh, jakým způsobem se vypa, vypořázat fake news. To má co dočinění s autocenzurou a etikou eh, novinářů, kteří budou muset být opravdu zcela explicitní velmi explicitní v souvislosti se svou vlastní politickou volbou tak, aby politické komentáře jednotlivých novinářů zcela jasně také uváděly zdroje, na základě nichž eh, k tomuto komentáři či názoru došly. Velmi často eh, noviny či novináři nejsou velmi explicitní v souvislosti s jejich vlastním eh, pozadím či majiteli této tiskoviny ale tady je důležité, aby Eh, tady fungovala ta autocenzura, autokontrola na úrovni jejich eh, vlastní. To znamená, tady nejde o politiku, to znamená, oni musí být explicitní. Co se týče pomlouvačných e, eh, komentářů a trestání těchto vlastně pomlouvačných e, komentářů, tak v některých státech ano, e, paní Intval, je to e, v zákoně. E, E, například v Řecku nedávno e, vlastně jeden e, z novinářů byl odsouzen nebo musel zaplatit pokutu 1250 euro za to, že člena strany Zlatý úsvit nazval neonacistou. Takže k tomu také dochází. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát za to, že jste se účastnili eh, tohoto panelu že také, také velmi stručně dobře reagujete. Ano, paní Schröder, já mohu pouze samozřejmě potvrdit a ještě jedno podpořit to, co řekli mý předřečníci, ale ještě možná k fake news. Samozřejmě, že ta debata je politická, samozřejmě, že fake news vždycky existovaly, samozřejmě nejde o tu zprávu jako takovou, jde o to také, jak rychle se rozšiřuje ve společnosti společnosti, v sociálních, na sociálních eh, médií. Samozřejmě víme, eh, kdo jak eh, v podstatě pracuje a jakým způsobem se pracuje také s připomínkami na Facebooku. Dále, hovořili jsme o tom veřejném financování. Samozřejmě, že tady neexistuje žádný jeden model per se. Musíme tady zajistit, že ten model bude fungovat na základě jasných transparentních eh, kritérií. Samozřejmě můžeme se rozhodnout, jakým způsobem budeme podporovat veřejná média. Samozřejmě, že to eh, v sobě skrývá určité eh, problémy a je třeba opravdu dělat všechno pro to, aby ta nezávislost i z politického úhlu pohledu byla samozřejmě co největší. Co se týče přeshraniční koncentrace, tak to jsme také viděli, jak je to důležité i v souvislosti s Panama Papers. To znamená, že víme, jakou eh, roli hrají tedy média na globální eh, úrovni. A co se týče těch mediálních platform, eh, tak ty jsou samozřejmě také, ty jsou také samozřejmě důležité. I to, co jste říkal vy, pane předsedo, v souvislosti s těmi problémy spočívajících v koncentraci médií, tak tady mohu pouze eh, ještě jednou říci, že souhlasím s tím, eh, co říkali mi předřečníci, ale eh, tady si musíme uvědomit, že ta situace, ty pracovní podmínky novinářů jsou opravdu velmi prekertní ve chvíli, kdy prostě pracují za méně jak 10 euro. Takže tady těch problémů je opravdu velmi mnoho a ano, diverzita, rozmanitost je něco, na co se musíme v budoucnosti zaměřit. Děkuji. Děkuji nyní, paní profesorka Clark. Jenom velice stručně, myslím, že už stejně všechno bylo řečeno. Otázka cenzury je důležitá. Musíme vytvořit prostředí, ve kterém novináři budou řádně, řádně schopni pracovat. Prostředí, ve kterém se nebudou bát násilí či zastrašování. Chci také odkázat k řadě zákonů o sledování v evropských státech, které jsou problematické, jelikož znemožňují ochranu zdrojů novinářů. Děkuji vám všem za skvělé příspěvky do této diskuse. Je to složitá problematika, která ale v tuto chvíli je zjevně velmi významná, jak vyplývalo z toho, co jsme dnes slyšeli. Připomenuli jsme si problematiku v jednotlivých zemích a zároveň ale je to obecné téma, kterému je potřeba se věnovat. Nedostali jsme se ke všem aspektům, ale myslím si, že jsme probrali mnohé, takže poslední slovo dám zpravodajce, která to výborně zanalizovala nakonec, takže poprosím Barbaru aby ukončila toto slyšení. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, eh, kteří se zapojili. Já bych eh, chtěla jenom zdůraznit několik důležitých bodů. Je tady prostě něco, co nefunguje, pokud mluvíme o kritériích a indikátorech eh, mediální svobody. Pokud země jako Spojené království patří mezi země, kde je eh, kde je problém s nezávislostí tisku. Eh, pokud existuje země, kde eh, hlavní noviny produkují fake news o pozitivních dopadech Brexitu například, tak je úplně jasné, že něco není v pořádku. Čili my se musíme vypořádat i s indikátory. Eh, další věc, kterou chci zmínit eh, a která zde zazněla, je, mě neuklidňuje, když slyším, že eh, trauma, které E, člověk zažije, když dojde k porušení jeho práv, může mít i pozitivní dopady. To trauma vůbec nesmí nastat. E, e, žádné dobré zlo neexistuje, užitečné zlo neexistuje, ale o tom určitě budeme mluvit i příště. Potom se tady mluvilo o těch hranicích, o, o legislativních ustanoveních. Já si myslím, že jsem stejného názoru jako doktor Berman, co se týče seberegulace eh, žurnalistů a světa informací. Eh, rozhodnutí, které by učinili státy, to je vždycky nějaké riziko. A poslední připomínka. Eh, byly napsány dva velmi dobré články, které se týkaly Jednak je to článek 10 úmluvy o lidských právech a Eh, nejde jenom o právo žurnalisty, eh, ale také o právo občana obdržet informace. Nejen právo žurnalisty šířit informace, ale také právo občana eh, dostávat informace. Je to specifické právo voliče, uživatele internetu, diváka, televize. A také je důležité, abychom dodržovali, hm, zmínili článek 11 Charty základních lidských práv, a to týkající se práva na pluralismus médií. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že zůstaneme i nadále v kontaktu. Děkuji ještě jednou. Thank you very much, děkuji, Barbaro. A vím, že bude velký zájem o tuto zprávu. Děkuji všem poslancům a poslankyním a ostatním řečníkům a hostům za výborné příspěvky v tomto slyšení. Děkuji kolegyně a kolegové. Děkuji také kolegům za přípravu probírané zprávy. Nyní se vracíme k běžnému zasedání. Děkuji tedy všem za účast na slyšení, které tímto skončilo. colleagues, we're going to proceed with the... Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v zasedání. Pokud odcházíte, tak prosím odejděte pokud možno potichu. Colleagues, if I could ask you to... Požádám vás o klid, protože musíme pokračovat v dnešní práci. Dostáváme se k bodu 13. Aspekty týkající se základních práv integraci Romů v EU, boj proti nesnášenlivosti vůči Romům. Já bych mohl udělat přestávku, než všichni odejdou, ale opravdu nemáme čas, takže tak neučiním. Otázka základních práv Romů je stálicí práce výboru Libe již nějakou dobu a nyní se zabýváme evropským rámcem pro národní strategie integrace Romů. Je to nástroj, který komise spustila v roce 2011 a umožňuje sledování situace v členských státech. Ukázalo se, že zde jsou velké rezervy. Soraya Post je spravodajkou zprávy z vlastního podnětu, která se soustředuje na aspekty základních práv, integrace Romů v Evropské unii a konkrétně na boj proti nesnášenlivosti vůči Romům. Takže s velkou radostí si vyslechneme prezentaci návrhu zprávy a dávám Soraje slovo k prezentaci, prosím. Děkuji, Claude. Předchozí měsíce a roky pro mě nebyly úplně jednoduché. Situace Romů je stále v Evropě všude velmi kritická. Povětšinou musíme bojovat i za trochu pozornosti, která by měla být věnována romské problematice, vzhledem k tomu, že takzvaná uprchlická krize zabírá většinu času parlamentu rady, komise i tohoto výboru. A v podstatě, když instituce tomu nevěnují pozornost, tak tím pádem také vyjadřují nesnášenlivost vůči Romům, byť třeba nevědomě. Romy najdeme ve všech úrovních evropské společnosti. Nesnášenlivost také. A ať už eh, to znamená, že se nevěnuje této problematice pozornost, anebo že se umenšuje její význam. Eh, najdeme to v práci v podstatě všech orgánů ve všech členských státech. Nejčastěji se to projevuje tím, že Romové nemají rovný přístup k veřejným službám, mají-li vůbec nějaký. Eh, nejsou jim dávána stejná práva, jsou vyčlenování z procesu politických rozhodnutí, vytvářejí se diskriminační programy a špatně se používají prostředky, které by měly jít na projekty zlepšující její životní úroveň. Nezáměrnou nesnášenlivost vůči Romu můžeme najít i dokonce v evropských institucích. Řada evropských programů by mohla zlepšit život Romů a nečiní tak. Vidíme to také v evropské právní úpravě, která často nebere v úvahu problémy, kterým čelí Romové. Tíž století čelí různým formám diskriminace a následně nemají dosah na stejná práva a příležitosti a stejnou ochranu jako ostatní občané Evropské unie. Teď, co se týče návrhu zprávy. Máme za sebou několik intenzivních měsíců, během kterých jsme zorganizovali čtyři semináře k různým aspektům nesnášenlivosti vůči Romům. Měli jsme diskuse s řadou romských a proromských nevládních organizací a odborníků. Setkali jsme se s různými složkami mezinárodních a evropských institucí a setkali jsme se také se stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát za veškeré příspěvky všem těmto aktérům. A ráda bych vyzdvihla Ampara Ruida Buezos ze sekretariátu LIBE. Mnohokrát jí děkuji za její pomoc. V návrhu zprávy jsem chtěla poukázat na zásadní a široké dopady nesnášenlivosti vůči Romům, a to na základě výzkumné studie, ta je v příloze. A chtěla jsem také odhalit <clears throat> různé formy nesnášenlivosti, například nerovný přístup ke spravedlnosti, diskriminace při bydlení, sterilizace nucená, diskriminační registrace narození. A také zde vznášíme určité požadavky na evropské instituce a členské státy a chci zmínit pouze pár. Mám za to, že je zcela zásadní, aby vznikla vzájemná důvěra mezi Romy a většinovou společností. Apeluji na komisi, aby na evropské úrovni vytvořila komisi pro pravdu a usmíření, která by jaksi uznala, že dochází už a docházelo již století k persekuci Romů a oficiálně to v Bílé knize dokumentovat. A žádám Evropskou komisi, aby spolupracovala s Evropským parlamentem a nacházela způsob, jak vytvořit takovýto evropský proces pravdy a usmíření, a to se zapojením romských odborníků. Také apeluji na členské státy, aby vytvořili národní komise tohoto typu a aby zařadili do školních osnov romskou historii. <clears throat> A jak jsem říkala, i ty hlavní programy, včetně těch, které se financují se strukturálních fondů, se nedostanou k těm, kteří nejvíce potřebují a A proto apeluji na účetní dvůr, aby se podívali na programy Erasmus Plus a další vzdělávací a mládežnické programy. Právě z tohoto pohledu. A také žádám Evropskou komisi, aby vyhodnotila zdali evropské programy jsou opravdu nediskriminační a, a případně, aby učinila nápravná opatření a v případě zneužívání evropských fondů financování zastavila. A žádám také Evropskou komisi, aby finanční programy rozšířila a aby uznala roli dohledových organizací, které sledují porušování romských práv. Řada Romů nemá státní příslušnost a následně v přístup k sociálním, vzdělávacím a zdravotním službám a tím se dostávají na úplný okraj společnosti generaci po generace. A apeluji na členské státy, aby zajistili, že nikdo nebude bez státní příslušnosti a apeluji na Evropskou komisi, aby připravila směrnici o identifikaci a ochraně osob bez státní příslušnosti. A také odsuzují členské státy, které provádí diskriminační registr- registraci a narození a nedávají Romům občanské průkazy a tím jim znemožňují přístup ke všem službám. A žádám tyto členské státy, aby přestali s touto diskriminační praxí a aby učinili jasné kroky a přesunuli břímě registrace z rodiče na orgány. A také, aby sledovali situaci v členských státech a připravili závaznou právní úpravu o identifikaci a identifikace lidí s neuznaným státním s neuznanou státní příslušností. A nakonec apeluji na Evropskou komisi, aby po roce 2020 pokračovala s evropským rámcem národních strategií, tak abychom nezapomínali na romskou problematiku, aby také zavedla ukazatele sledování a diskriminace a také, aby romskou problematikou se zabývala horizontálně a průřezově a vytvořila Eh, sadu praktických kroků pro členské státy a také, aby na úrovni Evropské komise vytvořila projektový tým o romské problematice a zajistit tím nediskriminační a komplementární evropské fondy a programy. To jsou jenom čtyři z témat, které máte ve zprávě. V té zprávě jich je celá řada a jsou probírány podrobně. A ta zpráva také bude doplněna o pozněvací návrhy, které se chystám předložit. Situace Romů je opravdu zoufalá a proto také očekávám, že i členové tohoto výboru předloží pozněvací návrhy. A budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji a se všemi s vámi, které zajímá toto téma, které je pro mě důležité. Zatím jsme měli velmi dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. A budu se tedy i nadále těšit na výsledky této studie z vlastního podnětu. A chtěla bych také poděkovat Ritě Fobr, která na tom velmi pracovala. A také děkuji Imigo. Děkuji, Sorajo. Já vím, že tato zpráva pro tebe srdeční záležitost. Je to zpráva z vlastního podnětu, která se zaslouží pozornost. A chtěla bych poděkovat všem, kteří chtěl bych poděkovat všem, kteří na ně pracovali a kteří o to mají zájem. Vy jste připravila velmi zajímavý seznam opatření. Je potřeba, aby se v tom posunula situace ku předu. A v té zprávě jste také poukázala na nedostatky v této oblasti. Vy jste poděkovala hodně zaměstnancům, než já poděkuji zaměstnancům, nebo kdybych to nechala až nakonec, tak eh, by už tady nikdo skoro nebyl, takže já bych také chtěl poděkovat našim zaměstnancům. Děkuji Amparo a než všichni zítra odjedete, tak chci také poděkovat sekretariátu Antoánovi a celému týmu. Zítra už nebudete poslouchat, protože už budete myšlenkami na dovolené, ale Soraya to krásně uvedla tím, že poděkovala svým pracovníkům, tak já poděkuji vám všem. Řada kolegů se chce vyjádřit. Začne pan Čáky, jakožto stínový zpravodaj za EPP. Prosím, máte slovo. Funguje vám mikrofon? Děkuji mnohokrát, Claude. Děkuji za slovo a děkuji také za tuto zprávu, která se týká velmi důležitého tématu. Je to téma velmi široké a komplexní. Děkuji za spolupráci a děkuji za návrh zprávy. který je velmi dobrý. Paní Post učinila několik doporučení, které za EPP podporuji. Omlouvám se za to, že ta přípravná fáze byla příliš krátká, takže jsme se nemohli dostat k podrobnostem a pak mám ještě pár připomínek, které eh, předám formou pozněvacích návrhů. A teď jenom velice stručně. Mám pocit, že tento dokument není úplně vyvážený. Ano, hovoříme o odpovědnosti vnitrostát, vnitrostátních vlád, ale méně hovoříme o schopnosti samoorganizace, o schopnosti a nutnosti romské společnosti organizovat sebe samo, o odpovědnosti inteligence romské měli by budoucnost vzít do svých rukou. To je jedna nevyváženost. A druhá nevyváženost spočívá v tom, že tento dokument je příliš západně zacílený. Zmíním tři členské státy Evropské unie, než bych tedy na někoho chtěl poukazovat prstem, ale spíše jsem chtěl ukázat, že to je téma, které je důležité i na východě, tedy v Romunsku, Bulharsku a u nás, na Slovensku kde procento romské populace je nejvyšší. V těchto třech zemích se setkáváme s fenoménem, který neexistuje v západní Evropě, a to romské osady. Pane předsedo, je ostudou Evropské unie, že tolerujeme nedůstojné podmínky, ve kterých žijí někteří evropští občané konkrétně Romové. A to není žádné teoretické prohlášení. Byl jsem místo předsedou vlády na Slovensku a měl jsem tuto problematiku na starosti. A musím říci z přímé zkušenosti, že tyto romské otázky by určitě měly být pojednávané a měla by na to být ve strukturálních fondech vyčleněna zvláštní obálka. Tak, aby se řešily pouze problémy Romů na základě tohoto programu, tak abychom neměli už tyto romské osady. A další důležitá otázka je vzdělávání Romů a nezaměstnanost. Tady máme stále větší rozdíly. Na jednu stranu máme více a více kvalifikovaných osob a na, ve většinové společnosti a na druhou stranu vidíme, že romská populace zaostává. A zase je to problém východu evropských zemí. Tady potřebujeme priority a doplňkové programy, ty byly vyzkoušeny a zavedeny, ale ne na vnitrostátní úrovni. A souhlasím také s paní Post, že tato problematika je zcela zásadní. Země, ze které pocházím, tedy Slovensko, je bohužel zemí, kde se dostala do parlamentu vlády vlády protiromská strana. Před šesti měsíci, když mělo tedy Slovensko eh, předsednictví, tak eh, tehdejší premiér také činil protiromská prohlášení, aby eh, jenom pozornost odklonil od korupčních afér. Nyní má slovo Sophie Intfeld. Děkuji mnohokrát. Jenom přečtu krátké prohlášení za Cecilí Mixtrem, která předsedá výboru PETY v tuto chvíli a říká, již 500 let Romové tvoří součást Evropy. A stejně tak dlouho jsou institučně diskriminováni, vysídlováni. V nejtemnější kapitole evropské historie umírali v plynových komorách v rámci holokaustu. Protiromské postoje přetrvávají v Evropě a budu spolupracovat se stínovými zpravodaji a zpravodajkou, aby tato sněmovna jasně vystoupila proti, proti romským postojům. Je potřeba připravit novou strategii, začít uvažovat jinak a Evropa musí být odvážná ve svých opatřeních. Je potřeba přihlásit se ke, své, ke svým dějinám a vzít odpovědnost za svou budoucnost. Děkuji za stínové zpravodaje z ALDE jste vystoupila. Malen Bjork a která připravuje stanovisko za výbor pro práva žen. Děkuji. Především chci omluvit Mario Albio, která tady dnes nemůže být, jakožto stínová zpravodajka a požádala mne, abych to přečetla za ní. Za prvé by vám chtěla poděkovat post za veškerou komplexní práci a spolupráci s politickými skupinami, a se s organizacemi občanské společnosti a s aktivisty. Tato zpráva je velice důležitým milníkem v boji Romů za rovná práva. V textu musíme definovat protiromský postoj. Zatím to proti definováno není. A také si myslím, že je to dobrý text, který uh, umožňuje boj proti nenávistným projevům vůči Romům, který není často dostatečně hlášen je potřeba, aby před tím, než nový romský rámec pro integraci bude diskutován, vyslal silný signál. Diskriminace je prostě diskriminace, je to solid, společenský a politický strukturální problém, který, kterým trpí celá naše společnost. Dochází ke strukturovanému rasismu a proto i ty nedostatečné prostředky, které na to věnuje EU, se nepoužívají dostatečně dobře a v některých členských státech se používají tyto prostředky k tomu, aby se budovaly školy, které segregují jejich děti. Takže vítáme zasazení této zprávy a do kontextu vítáme analýzu, souhlasíme s tím, že je potřeba se na to dívat průřezově a myslím, že se nám podaří eh, tam vložit i několik prvků týkající se cestujících Romů a LGBTI Romů. I v EU eh, často není dávána romským osobám svoboda pohybu v rámci EU. Diskriminaci se dá bojovat silnými veřejnými službami a zapojením státu. Nemáme za to, že soukromý sektor tady bojuje za rovnost. Práva musí být zaručována státem. Práva na vzdělání, bydlení. Pokud nemáme veřejný sektor, který zajistí tato práva, tak nebude možné zajistit rovný přístup k příležitostem a právě proto máme za to, že je zcela zásadní hovořit o většímu propadu eh, životní úrovni. Pani Albior také předloží se svými zaměstnanci pozněvací návrhy a budu se velmi těšit na spolupráci se spravodajkou. A teď zase přeskočím do svíčtiny a, a okomentuji to z pohledu výboru FAM. Jak víte, i výbor pro ženy bude hlasovat o pozněvacích návrzích, které se budou snažit posílit feministickou perspektivu této zprávy. Tak, abychom poukázali na situaci žen a dívek. A dnes, respektive zítra, budeme hlasovat také o zvláštním ujednání oblasti vzdělání dívek a žen romského původu. Dát jim volbu rozhodnout o vlastním těle, především co se týče a, pohlavního zdraví. Budeme pracovat na silném znění v této zprávě. Děkuji a Nyní vypadl mikrofon. Já fortsätter po svenska då. Děkuji, děkuji a budu i já hovořit švédsky. Dovolte mi, abych Soraya poděkovala opravdu za naprosto fantastický dokument. Je mi jasné, že to byla opravdu velmi náročná práce i z důvodu těch pravidel, které je třeba dodržet při vypracovávání takovéhoto návrhu. Takže opravdu děkuji, děkuji. Myslím si, že to je opravdu skvělý základ a jsem si jistá, že Soraya i nadále bude stejně skvělým způsobem pracovat do budoucnosti. Tady hovoříme o národních menšinách. To znamená, hovoříme o Romech, kteří mají práva v našich eh, státech. To znamená, eh, my v našem státě samozřejmě máme silnou romskou menšinu, ale poté také počítáme s mnohými Romy, kteří k nám přijeli vlastně ve chvíli, kdy na Balkáně panovala válka. Eh, kromě toho mm, v nedávných posledních letech k nám eh, přijeli další uprchlíci či migranti ze jiných evropských eh, států, což je v podstatě poměrně nový fenomén, ale je to něco, při čím nemůžeme zavírat oči a čemu se musíme věnovat. Eh, jsou to samozřejmě lidé, kteří mají úplně stejná práva jako všichni ostatní eh, migranti, ale Kromě toho máme mnoho žadatelů o azyl, kteří k nám přišli ze států mimo Evropskou unii. Jsou to v podstatě velmi často Romové ze Srbska a jiných eh, částí Balkánu. To je poměrně velká skupina lidí, kteří kterým bylo v podstatě umožněno zůstat, což je v podstatě popis, eh, zcela jasný popis současné situace, kterou nelze ignorovat. Je třeba se podívat ale na eh, situaci v jiných kandidátských státech. Eh, hovořili jsme o tom také na plenárním schromáždění v minulém týdnu. Hovořili jsme v podstatě o romské menšině v Turecku. A pokud vůbec by existoval nějaký nástroj, jakým eh, bychom mohli v podstatě se podívat na otázku eh, Romů a jejich postavení v členských státech, tak je to názor, který musíme tak je třeba ho užít. To znamená, že já doufám, že eh, všichni opravdu podpoříme Sorajově její práci, že také předložíme naše vlastní návrhy, čímž posílíme její práci a budeme se v podstatě soustředit právě na žadatele o azyl, migranty a kandidátské státy. Peter, prosím. Děkuji. Velmi krátce děkuji, děkuji Soraje za ten, tuto opravdu velmi důležitou zprávu. Je to velmi důležitá zpráva pro náš výbor, stejně jako pro Evropskou unii, protože Romové představují největší menšinu v našich státech. Kromě toho, Romové, kteří žijí v, našim, v našich státech, jsou stejnými občany Evropské unie, jako jsme my všichni. Chci říci, že situace v různých členských státech eh, není samozřejmě stejná a vidíme samozřejmě, že tady ten náhled na věc je velmi často velmi odlišný. A v některých členských státech je ta situace opravdu velmi speciální. To znamená, že je třeba vyzdvihnout právě důležitost sociální integrace, stejného přístupu eh, k eh, bydlení, zdravotním službám a tak dále, což je naprosto jaksi, jaksi esenciální, fundamentální základní věc eh, samozřejmě dále otázka eh, postavení a role žen, eh, romských žen, což je také velmi specifické téma, na které se musíme zaměřit. A eh, dále chci říci, že na co bychom neměli zapomínat, jsou ty dobré příklady společenské a sociální integrace, o kterých bychom měli hovořit. Můžeme o tom hovořit jako o svědčených postupech a v tomto kontextu si myslím, že by bylo velmi dobré se podívat na národní strategie, na národní eh, programy rámcové a na antidiskriminační směrnici, tak abychom měli ten širší kontext v rámci něhož můžeme dále působit. Ale v každém případě a na závěr chci ještě jednou Soraya poděkovat za naprosto fantastickou obrovskou práci. Já se omlouvám, že jsem nechala zapnutý mikrofon. Já opravdu nemůžu více souhlasit s tím, co jste řekl, že vlastně je třeba se také zaměřit na ty pozitivní příklady integrace. A já si myslím, že to je něco, na co se velmi často zapomíná v našich zprávách. Ana Gomez, prosím. mé zemi, v Portugalsku, se dnes zveřejnilo nové inovativní rozhodnutí. V podstatě naše veřejná ministerstva byla obviněna z rasismu. Byla obviněna také policie za to, že zautočila na uh, obyvatele Černé plati v Lisabonu. V minulém týdnu došlo nebo v minulém, minulý týden se odehrál pohřeb jednoho romského občana. Nicméně došlo k tomu, že v podstatě nemohl být pohřben ve své obci z toho důvodu, že to nepovolil eh, rasistický starosta v této obci, což je něco naprosto neakceptovatelné. A hovoříme o zemi, kde prostě existuje politická vůle, kde se pracuje politickým způsobem za podpory evropských fondů a kde se snaží v podstatě stát provádět politiky, které by měly podporovat romskou komunitu. Nicméně, ale tato stigmata stále existují a já bych byla ráda, kdyby Soraya se podívala do naší země, kde tato stigmata rasistického charakteru ještě nadále eh, existují. Bohužel k tomu ale nedochází pouze v Portugalsku. A já jsem se velmi divila, když jsem naslouchala vlastně svému eh, če- slovenskému kolegovi, což mě opravdu, opravdu mě to překvapilo, jakým způsobem v podstatě eh, také zareagovalo Slovensko na migrační vlnu. Já jsem v podstatě nemohla věřit těm argumentům, které tam eh, zaznívaly doš, docházelo opravdu k velké stigmatizaci romského obyvatelstva. V podstatě docházelo ke směšování různých hrozeb, hrozby terorismu, hrozby azylu, migrace a to vše v, této, v tomto kontextu. Já jsem byla opravdu fascinována, fascinována tím eh, rasismem Eh, rasismem, který eh, vycházel v podstatě z těchto hodnot, které ještě stále zastávají lidé v Evropě. To znamená, že já zcela souhlasím s tím, co říkala zpravodajka. To znamená, že musíme opravdu udělat co nejvíc eh, s touto otázkou. To znamená, že musíme tady zajistit opravdové smíření. Musíme opravdu udělat všechno pro to, aby takovéto rasistické projevy už na území Evropské unie vůbec neměly eh, neměly místo. Ještě někdo další z kolegů se k tomu chce vyjádřit? Sorry, ještě něco k tvému návrhu, protože samozřejmě některé z těchto zpráv jsou v podstatě zprávami, nad kterými, na kterých pracujeme už mnoho, mnoho let a samozřejmě si uvědomujeme, jak tato romská otázka je projednávána už po tak dlouhé období. Nicméně si chci zeptat, ta otázka, to znamená, kde se nachází tyto romské komunity, protože samozřejmě Víme, že třeba například v západních eh, státech nebo na, kterých částech Evropy těch eh, romských komunit je více a kde méně. A já se chci zeptat, zdali je možné se také zaměřit na více jaksi eh, řekněme, od izolované romské komunity, které jsou jaksi různým, různě rozmístěné v členských státech. Takže chci se zeptat, zdali toto byl taky, tu, také tvůj záměr, nebo v podstatě v čem spočívá moje otázka. Já bych byl nerad, kdybychom eh, tady slýchali vlastně kritiku v souvislosti s touto zprávou v tom smyslu, že se příliš zaměřuje pouze na určitou část eh, eh, Evropské unie, to znamená pouze na východní nebo na střední Evropu nebo na západní. Takže eh, chci se zeptat, zdali, ty se, jak jsi se, zdali se soustředila na ty oblasti, kde těch romských komunit je více, protože tady těch relevantních otázek i v souvislosti s uprchlickou krizí je velmi mnoho. Takže prosím. Pokud, pokud tedy na to chceš zareagovat, tak prosím zareaguj. Děkuji. Eh, eh, Já budu mluvit tedy švédsky a ráda bych eh, úvodem poděkovala všem za jejich komentáře. Malin, chci říci, že jsem velmi vděčná za návrhy, které se týkají situace žen a dívek. Já jsem s tím v podstatě počítala, ale uh, ten text nesmí být příliš rozsáhlý a věděla jsem, že z výboru FAM něco takového přijde. Takže já jsem s tím počítala a chci říci, že spolupracujeme dobře a eh, jde nám o mm, práva všech lidí. Takže ne, nechceme se zaměřovat pouze na romské ženy a romská děvčata. Další eh, otázka eh, Tady si myslím, že je důležité podchytit ten jev eh, evropských občanů romského původu, kteří se rozhodnou opustit svou eh, zemi eh, a hledat práci někde jinde. Možná hledali práci i doma, ale konkurence je obrovská, takže ti Romové, kteří odcházejí ze svých původních zemí, možná nemají velkou pracovní zkušenost, nemají odpovídající vzdělání a proto Bohužel se potom stává, že se ocitnou třeba na ulici někde ve Švédsku a žebrají. A je nesmírně důležité, abychom se té otázce věnovali, protože Eh, je to vlastně také záležitost volného pohybu. A pokud připravujeme například eh, nějaké úpravy volného pohybu, tak my jsme na Romy vůbec nemysleli. Když bychom eh, na ně pomysleli, tak by nám došlo, že nemají třeba stejné předpoklady jako ostatní. Mnozí z nich nemají zdravotní pojištění například a je tam celá řada různých Jevu, na které bych ráda poukázala, kde bych ráda šla do hloubky, pokud jde o legislativu. Eh, možná mm, to není úplně dobře vidět, že je to opravdu skupina um, občanů, kteří jsou úplně mimo hierarchii společnosti, eh, na, takže se na ně ani nemyslelo, když se připravovaly směrnice o antidiskriminaci, o volném pohybu a podobně. A přesně na to jsem chtěla poukázat. Ta eh, široká eh, nebo dlouhá historie protiromských postojů. S tím je potřeba opravdu skoncovat. A pokud eh, vůbec eh, chceme přemýšlet o dobré integraci eh, do společnosti Měli bychom se eh, přestat to snažit nějak slepit. Musíme to opravdu dobře diagnostikovat a postupovat eh, systematicky. Protiromské postoje, rasismus, tu diagnózu už máme a teď se musíme zaměřit na její léčbu. A já tvrdím, že ta léčba musí být operativní, operační. Musí to být operace, radikální. Eh, mm, musí to být eh, určité smíření, eh, stejně jak řekl pan kolega Čáky, Romové eh, mají nést také mm, zodpovědnost sami za sebe. Ano, ale pokud je člověk tak dlouho mimo společnost, a věřte mi, že mluvím z vlastní zkušenosti, tak váš vaše sebereflexe, obraz toho, jak vidíte sami sebe jako občana druhé kategorie, jako občana vyloučeného, tak člověk sám si potom řekne, pokud to má zakořeněné ve své vlastní identitě, tak právě na tom je potřeba pracovat. E, musíme jim podat ruku, musíme tady vytvořit důvěru, musíme tady vytvořit e, určité partnerství mezi e, různými částmi společnostmi. Na to se musíme zaměřit. Já sama jsem možná ještě před 15 lety vnímala sama sebe jako občanku druhé kategorie. Já sama jsem se začala angažovat až později a trvalo to velmi dlouho eh, mně osobně, nežli jsem si uvědomila, že žiji v nespravedlivé společnosti a eh, chtěla jsem přispět, měla jsem zájem, eh, měla jsem zkušenosti, měla jsem schopnosti a až když jsem se dopracovala k tomuto poznání, a pracovala jsem na sobě opravdu dlouho, než jsem si uvědomila, že ano, já jsem e, občan stejné kategorie jako ostatní, já nejsem o nic horší a e, po té, co se mi, kromě toho, nebo vedle porodu mých čtyř dětí, tak toto byl nejsilnější pocit v mém životě, že jsem platným členem společnosti. A to se týká e, většiny Romů a většina romských občanů, romských rodičů chce, má vizi lepší budoucnosti pro své děti, chtějí své děti motivovat, eh, udělej si, dělej si domácí úkoly, budeš mít dobré vysvědčení, když budeš mít dobré vysvědčení, můžeš jít na gymnázium, na univerzitu a tak dále. Tohle rodič přeci chce, to chtějí všichni rodiče pro své děti. Všichni chtějí pro své děti to nejlepší. A ti, kteří sedí na ulici a žebrají, takže i oni žebrají proto, aby jejich děti eh, měly jiný život. Eh, ty peníze mm, eh, jdou na jídlo, oblečení, na to, aby jejich děti mohly chodit do školy. Čili strategie je taková, že musíme šířit osvětu v členských zemích proti těm protiromským postojům, ehm, informovat o tom, jaké jsou protiromské postoje v jednotlivých státech, ale uh, Eh, ať už je to v politice nebo v, ve strukturách, tam všude musíme převzít odpovědnost a začlenit Romy. Eh, eh, přenést část odpovědnosti na ně ale část odpovědnosti nesou státní orgány, veřejná zpráva, lidé, kteří pracují ve veřejné správě. Nestačí se spolehat jenom na dobrou vůli, na dobrou víru a na lidská práva. Takhle to nefunguje. A v demokratické společnosti jsme to nastavili tak, že účast, vliv eh, od eh, jednotlivého občana až po nejvyšší politické Eh, kruhy musí být vzájemné. Musí tam být vzájemná eh, úcta, vzájemný respekt. A já doufám, že tato zpráva to pokrývá jak po emocionální, tak po intelektuální stránce. Já děkuji stínovým zpravodajům, eh, děkuji všem a naše spolupráce byla opravdu dobrá. Máme k sobě vzájemný respekt a já využiji to, co mi stínoví zpravodajové dodali, nejen oni, i další experti. Děkuji. Děkuji, Sorajo. A děkuji také všem stínovým zpravodajům. A 18. července je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů a teď se dostáváme k těm společným postupům týkajícím se ochrany EU. Před jedním rokem vlastně Evropská unie předložila svůj nový balíček a tím vlastně tady hovoříme také o části azylového balíčku. Jak jistě víte, tak jde o prioritní otázku. Já jsem si to uvědomila také dnes eh, ráno, když jsme hovořili o migraci a viděl jsem 1596 pozměňovacích eh, návrhů a je jasné, že tady budou zmíněna samozřejmě růz, růz, budou tady zmíněny různé výbory. Paní zpravodajkou je paní Laura Ferrara. 29. května paní Laura Ferrara předložila vlastně návrh této zprávy a v tuto chvíli budeme tady eh, provádět první rozpravu o těchto prvních pozměňovacích návrzích, jelikož máme velmi málo času a máme určité spoždění, tak já vlastně hned Lauře předám, Lauře předám Eh, zprávu, aby nám poreferovala o této velmi důležité otázce. Laur, máš slovo. i relatori. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také kolegům z ostatních frakcí za jejich pozměňovací návrhy. Bylo jich 1600 přibližně. Eh, to je eh, znamením toho, jak komplexní je to téma Ehm, společného postupu pro přiznávání mezinárodní ochrany. Minulý týden ve Štrasburku eh, jsme se sešli se stínovými zpravodaji a diskutovali jsme o pozměňovacích návrzích, ehm, hledali jsme priority, ehm, které zastupují, které jsou důležité pro jednotlivé praxe a také jsme hledali metodu, jak o tom diskutovat. První analýza pozměňovacích návrhů ukázala, že je tam pár klíč, klíčových bodů eh, v tomto nařízení, ke kterým ale jednotlivé frakce přistupují různě. A já tedy eh, se budu snažit eh, nalézt co nejvíce kompromisů, pokud to jen bude možné abychom nakonec došli k textu, který ehm, získá širokou podporu celého Evropského parlamentu. Já si představuji, že ehm, by mohli, že ehm, trialog s eh, radou bude velmi komplexní, takže je důležité, aby ten podklad od Evropského parlamentu byl solidní a vycházel z širokého konsensu. Já eh, doufám, že budeme mít možnost eh, vyjednat pozici Evropského parlamentu do konce roku, eh, abychom od příštího roku mohli začít další vyjednávání. Rada eh, do posud eh, zatím eh, zřejmě žádnou pozici nevypracovala, ale oni pracují poměrně pomalu, jak včera potvrdilo estonské předsednictví. Je tady pár věcí, kde pozměňovací návrhy poukazují na velké rozdíly mezi jednotlivými politickými skupinami. Zejména se to týká například závazných aspektů společného postupu Ehm, a ehm, týká se to bezpečných zemí, bezpečných třetí zemí, čili ve všech těchto případech musíme eh, zjistit, jestli mm, ten, který aspekt si chceme zachovat, anebo zda eh, ve svých rukou, nebo to přenecháme jednotlivým členským státům, aby, eh, jak budou postupovat v konkrétních případech. Čili to jsou věci, na kterých musíme ještě zapracovat, kde musíme hledat nějaký přijatelný kompromis, ale eh, cílem zůst stane to, aby žadatelé o azyl měli přístup k společnému postupu. Musíme jim dát určité procedurální záruky a zároveň postupovat pokud možno co nejefektivněji, ať už eh, se to týká lhůt nebo finanční náročnosti. Eh, nechci tady vytvářet žádné nové byrokratické povinnosti nebo postupy, které by tento cíl ohrozily. V některých bodech stanoviska jednotlivých eh, frakcí reakcí jsou poměrně konvergentní a já jsem si jistá, že eh, tady budeme moci postupovat eh, rychle a kompromisu dosáhneme brzo. Ehm, mm, pokud mluvíme o ehm, procedurálních procesních zárukách a lhůtách pro žadatele o, o azyl, eh, musíme se podívat na možnosti jednotlivých eh, států a mm, eh, upravit lhůty tak, aby byly eh, kratší, ale zároveň, aby tady byla jistota toho, že jsou dodržitelné, že, ehm, čili musíme se podívat na konstelaci v jednotlivých zemích. Také se to týká povinností žadatelů, které musí dodržet. Já jakožto zpravodajka Eh, pro tento návrh nařízení eh, bych eh, ráda vysvětlila určité věci v návrhu zprávy, které mi leží na srdci. A tak, aby členské státy Eh, například eh, pokud jde o eh, seznamy bezpečných zemí, já jsem ve svém návrhu zprávy navrhla odkladný účinek odvolání například v těchto případech, abychom se vyhnuli zneužívání systému, tak bychom tam neměli nějak nějaký automatický odkladný účinek ve všech případech odvolání. Potom eh, budou probíhat diskuse mezi politickými skupinami a stínovými zpravodaji. Já už teď děkuji všem kolegům za výbornou spolupráci. Eh, určitě budeme i nadále eh, spolupracovat při hledání silné pozice Evropského parlamentu a bude mi ctí potom tuto pozici obhajovat před ostatními institucemi. Děkuji stínovi zpravodajové. EPP, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Upřímně řečeno, jsem neprošel všech 1600 pozněvacích návrhů zatím. Dneska jsem si změnil letenku, vezmu si to na dovolenou do dalšího kufru, ale předtím bohužel do podrobností zacházet nemohu. Děkuji Lauře jako zpravodajce za odvedenou práci a za veškerá zasedání, které jsme jako stinoví zpravodajové měli. Tím zajistíme jasnější postoj Evropského parlamentu v této zprávě. Vím, že na spoustě věcí se nezhodneme, ale obecně váš přístup je dobrý. I minulý týden ve Štrasburku EPP a Zelení plně souhlasili s prioritami. Nesouhlasíme s tím, jak by měly být zavedeny, ale na prioritách jsme se dohodli. A hlavním cílem azylového řízení je, aby, aby celé řízení v EU bylo krátké a rychlé a aby se tolik nelišilo v jednotlivých státech. I má strana předložila některé pozněvací návrhy, které by z nařízení zase rády udělali směrnici. Na druhou stranu je tam ale řada pozněvacích návrhů, které předkládají větší manevrovací prostor v rámci nařízení pro jednotlivé členské státy. Je potřeba se na to dát pozor. Pokud se rozhodneme, že vhodným nástrojem pro azylové řízení je nařízení, tak se tak bychom neměli dávat příliš mnoho flexibility členským státům v řadě oblastí, protože by to v podstatě vedlo k tomu, že to bude víceméně směrnice a zabalená do nařízení. Takže já jsem proto, aby tato řízení byla srovnatelná ve členských státech a aby výsledky tohoto řízení byly předvídatelné. Nejdůležitější věc je, že je potřeba na jednu stranu vyvážit potřebu zabezpečit práva na azyl pro tyto osoby, protože prchají před persekucí a válkou, ale zase na druhou stranu je potřeba být přísný a zajistit, že to řízení, které máme a budeme mít, nebude zneužitelné. Tato rovnováha je velmi významná, a když se dívám na některé pozněvací návrhy, tak vidím, že někteří kolegové chtějí zajistit záruky pro žadatele o azyl, ale na druhou stranu nechybí dostatečně přísní k těm, kteří chtějí zneužívat tento systém. To je téma pro naši skupinu důležité. Vrátíme se k tomu třeba u otázky přípustnosti nebo zrychleného řízení bezpečných třetích zemí za, zajištění a, nezmaření výsledku návratového rozhodnutí. Je potřeba, aby tyto postupy byly efektivní. V tuto chvíli v návrhu komise je byrokratický návrh, a kdy je několik kroků při podávání žádosti, dalo by se to zjednodušit. Na druhou stranu ale Evropský parlament si musí uvědomovat, že existují přímo v praxi jisté komplikace, jsou tam nastavené termíny a řízení. A lidé, kteří pracují s tímto nařízením v praxi, musí být schopni pracovat efektivně a účinně. Tolik tedy pár připomínek z naší strany a budeme se těšit na další spolupráci. Děkuji. Peter Miller za SAD. Děkuji mnohokrát za obrovskou práci Lauře Feraře. Já jsem si, Jerome, nemusel měnit letenku. Přečetl jsem si určitě naše pozdělovací návrhy. Jejich cílem je zajistit rovnováhu mezi právy a povinnostmi žadatelů zajistit minimální procesní právo pro žadatele, včetně práva na osobní pohovor, a to ve všech případech, aby se zajistilo, že žadatel má právo na právnickou pomoc od samého začátku, tak aby ta žádost byla podána řádně. Chceme tam mít také jasná pravidla pro nezletilé bez doprovodu a to v souladu s pozněvacími návrhy, které již byly přijaty a v jiných návrzích a týkající se opatrovníků a vazby. A potom také sankce za druhotný pohyb, zjednodušení termínu pro žadatele, zajištění, aby žadatel měl dost času na to udělat, co se po něm chce. Test přípustnosti by měl být používán pouze za předpokladu, kdy nepodkopává právo na osobní vyhodnocení. Teď, co se týče zemí, bezpečných zemí původu, tam je potřeba reflektovat postoj parlamentu a třetí bezpečná země a první země azylu by měla být nepovinná a nikoli povinná koncepce. Tato zpráva patří mezi nejdůležitější dokumenty v rámci společné evropské asilové politiky a skupina SAD se bude opravdu snažit o to, aby Evropský parlament vyjádřil velmi silný postoj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. ECR, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl také poděkovat paní zpravodajce a ECR vítá hlavní cíl původního návrhu Evropské komise o nařízení o azylovém řízení, které má zjednodušit toto řízení a snížit sekundární pohyby a asylum shopping. Odmítáme myšlenku sdílení břemene, kterou předkládá Evropská komise a která naráží na prerogativy členských států v azylové politice. Cílem našich pozněvacích návrhů je vybavit členské státy nástroji pro řádné zvládání migrační politiky. Jen pár klíčových připomínek zmíním. Nedívejme se na solidaritu a, a sdílení břemene, ale na to, jestli si to může celá společnost dovolit. Orgány zodpovědné za vyhodnocování žádostí by měly mít možnost prohledat obsah elektronických zařízení a dalších osobních věcí. Žadatel by měl mít povinnost zůstat v hostitelském státě v řadě případů. Určitá kritéria zranitelnosti by měla být vyškrtnuta z důvodu pro poskytnutí ochrany. Žadatelé by měli mít právo požádat o právní pomoc zadarmo pouze v případě odvolání a nikoli v celém řízení. Máme za to, že členské státy by měly mít větší manevrovací prostor v rozhodování o dalších službách, třeba zdravotnických a psychologických. Členské státy by také měly mít větší schopnost reagovat na případy ohrožení bezpečnosti či veřejného pořádku. Také by měly mít právo na lékařské, povinné lékařské zkoušky, eh, které vyhodnotí věk. Chtěli bychom také posílit kárné prvky týkající se spolupráce s orgány členských států a také lhuty týkající se podání té žádosti by měly být zkráceny. To je pro tuto chvíli vše. Budeme se těšit na další konstruktivní spolupráci se zpravodajkou a stínovými spravodaji. Děkuji. Děkuji. Za Alde si vezme slovo Sofi? Za cecilie Werkstrom. Ano, Cecilie nemohla přijít, tak mě požádala, abych za ní řekla pár věcí, ale především mám pár věcí sama. Jakožto zpravodajka pro směrnici o přijímacích podmínkách. Chtěla bych se připojit k tomu, co říkal kolega Leinars o tom, že je potřeba harmonizovat tak aby z toho nevznikla zase směrnice, nebo aby vznikl zbytečný manevrovací prostor v tomto nařízení. Pravidla by měla být všude stejná, to je velmi důležité. Za druhé, jako zpravodajka bych chtěla znát pozice, které již byly odhlasovány v různých agendách, protože od samého začátku jsme říkali, že chceme postoje v jednotlivých agendách sladit. A konstatuji, že například od hlasování o přijímka, přijímacích podmínkách se hlasovalo o Eurodaku, kde se nacházejí prvky, které se liší od přijímacích podmínek, či jdou dokonce proti nim. A měli bychom se takovéto situace bránit. Měli bychom to brát jako balíček a já jsem požádala sekretariát o přehled postojů, které již jsme odhlasovali protože tím bychom se měli řídit při hlasování o této agendě. Teď za Cecilii Wikström. Ta by především ráda poděkovala zpravodajce za konstruktivní přístup k, tomu, k této agendě. K této zprávě řada pozměňovacích návrhů a budeme se tvrdě pracovat na kompromisech. Liberálové chtějí najít kompromisy, které vyváží na jednu stranu potřebu efektivnějšího eh, procesu udělování azylu a na druhou stranu, eh, který respektuje práva žadatelů. Nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že systém s minimálními právy pro žadatele bude účinný. Cecile Wikström se domnívá, že zajištění dostatečné informovanosti a přístupu k právní pomoci vytváří důvěru v tento systém a zajistí, že se vyhneme chybám, které vedou k drahým odvoláním. Získáme-li důvěru žadatelů, tak to povede k nejvyššímu navýšení efektivity systému. Praktický příklad. Například přístup k právní pomoci zadarmo. Evropská komise toto právo do určité míry omezila, ale žadatelé se mohou a, odvolat proti rozhodnutím. Cecilia Wikström by nebyla překvapena, kdyby další náklady na delší řízení, což také znamená a, soud a přijímací podmínky, že to bude dražší, než kdybychom každému dali advokáta zadarmo od začátku. A jako zpravodajka pro přijímací podmínky říkám, že tam také máme ustanovení o právní pomoci. Cecile Wikström má také za to, že je potřeba, abychom da- dobře vyvážili povinnosti, které klademe na žadatele. Na jednu stranu je rozumné žádat po žadateli, aby zůstal v členském státě, který zpracová jeho žádost, ale nebylo by bylo přijatelné to odmítnout, protože třeba nenahlásili novou adresu, anebo se nedostavili na jeden jediný pohovor, tak jako to třeba chtěla Evropská komise. Řada záležitostí v tomto nařízení je praktické povahy a Cecil Wikström doufá, že budeme přistupovat pragmaticky a prakticky a že najdeme vyvážené řešení, na základě kterého evropský azylový systém bude efektivnější než nyní. Děkuji. Děkuji a za zelené skakele. Já jsem neviděl nikoho za GUE. Dobrá. V tom případě i já bych chtěla poděkovat zpravodajce a kolegům za proběhlé diskuse. Na posledním zasedání jsme hovořili o svých prioritách. Bude důležité, aby konečný výsledek, konečný text zajistil, že právo požádat o azyl bude dosažitelné. Zároveň je také potřeba vyhodnotit situaci v praxi. Já vím o několika případech a kolegové hovořili o případech, kdy prostě to nefunguje přesně podle toho, jak to máme v pravidlech, že třeba někomu poslali dopis, ale na špatnou adresu. Nebyla to chyba toho žadatele a proto nemůžeme říci, že na tomto základě je možné zamítnout žádost o azyl. Je potřeba, aby ten systém byl funkční a abychom vždy brali v úvahu, že ten systém je pro lidi a negativní řešení může mít opravdu um, důsledky pro život dané osoby a můžou ohrozit jeho či její život. Také bychom příliš neměli zatěžovat členské státy. Třeba otázka přípustnosti nebo hodnocení přípustnosti, protože to v podstatě znamená druhý postup nebo druhé řízení se kterým se musí vypořádat členské státy a žadatele o azyl. A myslím si, že to nezvládnou členské státy. Podívejme se na omezení kapacit jenom na základě jednoho jediného azylového řízení, které jsme zaznamenali v loni. Myslím si, že další postup bychom k tomu přidávat neměli. Také je důležité, abychom posílili bezpeč, pojistky týkající se práv žadatelů o azyl, protože zase to na ně může mít celkem zásadní dopady. Je potřeba si dát pozor na koncepce omezující plošně práva, jako například koncepce bezpečných zemí. Protože pokud všechny žadatelé o azyl dáme do jednoho pytle z jedné země a řekneme, že ta země je v pořádku, tak tam si myslím, že to není v pořádku ve smyslu základního práva žádat o azyl. To tež platí pro zrychlené řízení. Myslím si, že je nesprávné předpokládat, že zrychlený postup bude uplatnitelný pro lidi, u kterých se předpokládá, že jejich žádost není podložena, protože najít toho jednoho, který ten nárok má, z velké skupiny lidí, kteří nemají, to si vyžaduje trochu práce a pozornosti. Na druhou stranu máme za to, že zrychlené řízení může být smysluplné, a to především v případech, kdy očekáváme, že třeba většina lidí ze Sýrie bude mít dobrý důvod žádat o azyl. Tam to jde udělat rychle, ale ne u těch, kdy si člověk není jistý. Tolik tedy k našim prioritám, které jsme zmínili na zasedání stínových zpravodajů a budeme se těšit na spolupráci se zpravodajkou. A je pravda, že budeme muset zajistit koherentnost našich rozhodnutí v různých agendách. S tím úplně souhlasím. A předpokládám, že proto také máme tu kontaktní skupinu. Ale pokud to nestačí, tak je potřeba se zamyslet nad tím, co s tím. Um, děkuji, děkuji také, Sko. A předtím, než dám opět slovo Lauře, tak bych poprosila aby stručně zareagovala komise a za předsednictví Steven Ryan. Děkuji, děkuji pane předsedu. Já také budu hovořit velmi stručně. I my bychom velmi rádi poděkovali paní zpravodajce, stejně jako všem politickým stranám zúčastněným v této v tomto výboru. Výbor samozřejmě předložil velmi velké množství pozměňovacích návrhů, které stále komise studuje, to znamená, v tuto chvíli se k tomu nemůžeme vyjádřit. Myslím si, že velká část těchto pozměňovacích návrhů je důkazem v podstatě komplexnosti celé této zprávy a také samozřejmě velmi dobré práce paní zpravodajky a všech eh, ostatních zúčastněných. Paní zpravodajka v následujících týdnech bude muset splnit opravdu velmi náročný úkol a my přejeme samozřejmě mnoho štěstí a síly při zpracovávání těchto občas velmi odlišných názorů. Předtím, než se dostanu k těm pozměňovacím návrhům, tak bych velmi stručně v tuto chvíli ještě schrnul hlavní cíle této návrhy, to znamená, jak přetvořit tuto směrnici do nařízení. Šlo v podstatě o velmi dobře zvážené rozhodnutí, protože tady jde o to zajistit prostor ochrany v rámci EU, v rámci něhož budeme schopni čelit migračnímu tlaku. To znamená udělat všechno pro to, abychom vyhověli těm lidem, kteří potřebují opravdu, upřímně potřebují mezinárodní ochranu a také by ji měli dostat. To znamená, že my musíme všechny naše postupy upravit. To znamená, je třeba udělat všechno pro to, aby ty národní eh, zdroje byly k dispozici a byly řádně využívány. To znamená, potřebujeme názor, eh, na, dobré nástroje a potřebujeme zajistit to, aby ty žádosti, které jsou oprávněné a ti lidé, kteří potřebují opravdu mezinárodní ochranu, tak tento, tuto tento ochranný status co nejdříve eh, dostali. Potřebujeme také harmonizovanější postup eh, v rámci EU. To znamená, že musíme zabránit těm sekundárním eh, pohybům jde o to, aby došlo spíše tedy k harmonizaci než k dalšímu roztříštění. To znamená tak, aby i žadatelé měli možnost v podstatě si vybírat Eh, mezi členskými státy a to ne na základě složitosti administrativních postupů, proto potřebujeme harmonizovanější lhůty, harmonizovanější také eh, pokyny Aha, potřebujeme také lepší vyjasnění v souvislosti s těmi nástroji, které jsou používány a také z dopady, které mají. Dále samozřejmě také je třeba se podívat na ten eh, koncept bezpečných eh, států a bezpečných eh, zemí po úvodu. To znamená, je třeba se podívat také na otázku sdílení zodpovědnosti mezi členskými státy a také musíme zdůraznit, že nařízení by také mělo umožňovat sdílení zátěže s jinými státy světa a tímto se odvolávám také na prohlášení z New Yorku z minulého roku. Myslíme si, že je třeba tedy také využívat ten princip a e, ustanovení vlastně prvního tedy stá, země původu a prvního transitního státu. To znamená, musíme zajistit tady, aby fungovaly pojistky a záruky tak, aby nikdo, kdo opravdu upřímně bude potřebovat mezinárodní ochranu, aby ji nedostal. To znamená, musíme zajistit ochranu těmto lidem. To je rozhodně to, co nejlépe ukazuje také návrh komise, to znamená tak aby se zajistila opravdu ochrana těm eh, uprchlíkům či žadatelům o azyl, kteří to opravdu potřebují. Protože tady v tuto chvíli jde o to posílit v podstatě náš systém tak, aby řádně respektoval potřeby žadatelů o azyl a aby zároveň tedy také řádně zpracoval, eh, řádně a rychleji zpracovával žádosti těchto osob. Ve chvíli, kdy budeme hovořit o specifických pozměňovacích návrzích, já si myslím, že tady nemusíme zacházet příliš do detailů. Tady už jsme se v podstatě vyjádřili. Paní zpravodajka také zmínila velmi mnoho bodů, které jasně poukazují na to, že jde o to vyjasnit to, zlepšit to. Nicméně ale říkáme, že je třeba postupovat opravdu velmi obezřetně a opatrně, protože některé z těch pozměňujících návrhů opravdu se hodně odchylují od toho, co my navrhujeme i v souvislosti eh, s, tě, s tou takzvanou admissibility procedure, to znamená na základě jakých postupů budou tyto osoby u nás přijímány. Děkuji. Děkuji mnohokrát a možná za předsednictví můžete se k tomu stručně vyjádřit. Děkuji, děkuji pane předsedo za slovo, děkuji za to. Děkuji za stručné shrnutí tedy práce výboru. Děkuji také paní zpravodajce, všem stínovým zpravodajům za tu odvedenou práci, která opravdu nebyla snadná. Za malckého předsednictví i nadále pro, po, pokračovala revize tohoto návrhu. Také se debatovalo o pozměňacích návrzích v rámci tematického přístupu maltského předsednictví. Ustanovení, která se týkala žadatelů se specifickými potřebami, to byl opravdu velký oříšek i v souvislosti s obsahem a koherentností eh, v srovnání s dalšími podobnými ustanoveními v balíčku. Za mladského předsednicí tedy bylo vyvinu, byla vyvinuta velká snaha a harmonizovat vlastně všechny ty úkoly a také lhůty v rámci celého balíčku. A na základě této práce můžeme říci, že v tuto chvíli ještě zůstává několik člen, eh, článků, které nebyly prodebatovány na Radě pro azylové otázky. To znamená, ty rozpravy ještě pokračují a první rozprava za estonského předsednictví bude probíhat příští týden, to znamená, že se bude rozpravit o článcích, o kterých se ještě nedebatovalo a doufáme, že první čtení tedy skončí co nejdříve, abychom mohli přistoupit ke druhému čtení a poté, aby mohlo být přijato tedy rozhodnutí na půdě rady. Tak děkuji, říká pan předseda, děkuji, to jsem ráda, že to eh, víme. Já bych ještě jednou tímto dal slovo eh, Lauře a poděkoval jí za vší eh, odvednou práci, pokud tedy Lauro k tomu chceš něco říci. Děkuji, pro úplně stručná chci poděkovat eh, všem, kteří se vyjádřili, také zástupci komise i rady. Eh, a vlastně chci už jenom říci, že eh, se budeme snažit o co největší koordinaci mezi členskými státy. Přechod od směrnice k nařízení je důležitý pro všechny členské státy, protože všichni chtějí mít jednoznačná pravidla Eh, i když na druhou stranu potřebují určitou flexibilitu. Mm, ale pokud eh, se mm, pravidla mezi členskými státy budou lišit eh, velkou měrou, tak situace bude chaotická a to nechceme. Evropský parlament a všechny evropské instituce by se měly mm, zasadit o to, aby zajistili maximální harmonizaci těchto postupů. Eh, souhlasím také s tím, že eh, je důležité zajistit koherentnost s ostatními ehm, oblastmi, jak zmínila, zmínil zástupce komise. Eh, důležité je hm, zachovat si celkový přehled o všech horizontálních tématech týkajících se evropského azylového systému. E, a jinak e, si myslím, že to asi z mé strany bude všechno a já se těším na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, ještě jsme nestanovali, nestanovili datum pro hlasování, udělčíme tak až po letní přestávce a tímto můžeme ukončit dnešní eh, dopolední jednání a setkáme se tu opět ve tři hodiny. Děkuji mnohokrát.